Good afternoon, everyone. Dobré odpoledne ve spolek. would be so kind to take a seat. Prosím, usaďte se. Abychom mohli zahájit dnešní veřejné slyšení. Vítám vás Eh, na veřejné slyšení Evropské občanské iniciativy nazvané Zakažte glyfosát a chraňte lidi a životní prostředí od toxických pesticidů. Eh, tato iniciativa získala dostatek eh, občanských podpisů po celé Evropské unii a je to čtvrté úspěšné, čtvrtý úspěšný případ eh, tohoto, této občanské iniciativy. <clears throat> Náš výbor byl pověřen organizací tohoto eh, slyšení spolu s výborem zemědělským a výborem průmyslovým. Cílem dnešního slyšení je Eh, dát platformu organizátorem evropské eh, iniciativy k tomu, aby svou iniciativu mohli veřejně představit a aby mohli konstruktivně toto debatovat eh, s členy Evropského parlamentu. Je mezi námi komisař Andrej Kajtis pro zdraví potraviny a bezpečnost potravin. Cílem této iniciativy je zakázat glyfosát, změnit postup pro vědecké vyhodnocení glyfosátu a zavést povinné redukční cíle pro použití pesticidů. Evropský parlament, jak víte, se tímto tématem zabýval velmi aktivně 24. října protestoval proti návrhu Evropské komise, kde se navrhovala autorizace glyfosátu na dalších 10 let a e, šlo o jeho umezení e, v souvislosti s autorizací, e, který bude zcela zakázán 15 prosince. 11. října proběhlo veřejné slyšení o Monsanto Papers a glyfosátu, kde došlo eh, k debatě expertů na toto téma v souvislosti s posuzováním ve Spojených státech. A nyní dovolte několik slov o tom, jak bude probíhat naše akce. Eh, začneme tím, že Paní Micaleandro nám provede prezentaci té evropské iniciativy. Poté <clears throat> promluví pan eh, Burns eh, z Evropského ekonomického a sociálního výboru. A poté proběhnou tři kola eh, slyšení. Za prvé to bude zákaz glyfosátu, změny v eh, vědeckém eh, posuzování pesticidů v EU a dále eh, celoevropské cíle na snížení spotřeby pesticidů. No a to je úvodem vše. Nyní dám slovo paní Mikaleandro, která zastupuje občanský výbor a bude mít čas 10 minut. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne všem eh, v této místnosti a také eh, všem občanům, kteří nás eh, sledují. Moje jméno je paní Michelandro a já jsem francouzskou představitelkou této občanské iniciativy. Chtěla bych poděkovat Evropskému parlamentu a zejména tedy výboru pro životní prostředí. Eh, my jsme představiteli eh, iniciativy Zakažte glyfosát a pesticidy. Eh, my jsme se zabývali evropským úmyslem zakázat glyfosát do roku 2022. Evropský parlament tedy bere tuto problematiku vážně. Nicméně Eh, my se domníváme, eh, že je třeba glyfosát eh, zakázat už teď a zcela ho vyloučit ze zemědělských systémů. Naše iniciativa vyzývá členské země, aby glyfosát jednoduše a prostě zakázali. Kolegové budou prezentovat podrobně všechny naše cíle a já bych začala eh, naší strukturou. Naším cílem je samozřejmě zakázat glyfosát. Proč? Eh, protože eh, existuje široký vědecký konsenzus, že glyfosát je toxický a toto přesvědčení panuje také v regulačních agenturách Evropské unie. Kromě toho také Světová eh, organizace pro výzkum, eh, výzkum rakoviny konstatovala, že glyfosát má karcinogenní účinky. Eh, toxicita glyfosátu je skutečně alarmující. Glyfosát se nachází všude, dokonce v chlebu, dokonce v kojenecké výživě a také se usazuje v našich tělech. V podstatě, pokud si necháte moč testovat na glyfosát, pravděpodobně výsledek bude pozitivní. Eh, navíc eh, má glyfosát eh, vliv na snižování biodiverzity a to je také všeobecně akceptovaná skutečnost. My bychom chtěli dále změnit způsob schvalování glyfosátu a podobných látek v Evropě. Proč? Protože glyfosát v podstatě symbolizuje všechno to, co je v tom našem schvalovacím postupu špatně. Chceme, aby toto schvalování bylo transparentní a nezávislé a samozřejmě založené na vědeckých poznacích. Glyfosát není první, eh, stejný osud už potkal předchozí pesticidy. No a také chceme, aby eh, Evropská unie stanovila eh, celoevropské povinné cíle na omezování a utlumování použití pesticidů. My dnes máme směrnici o udržitelné použití pesticidu a de facto pesticidy eh, by se měly podle ní používat pouze tehdy, eh, když eh, neexistuje alternativa. Ale bohužel v českých zemích se tato směrnice dostatečně nenaplňuje a komise stav věcí zatím dostatečně nevyhodnotila. Chceme, aby Evropská unie, jak jsem říkala, stanovila celoevropské cíle a zároveň podpořila zemědělce eh, při přechodu na eh, zemědělství bez pesticidů. Eh, pesticidy, mm, u nich se to má tak, že kdykoliv se nějaký pesticid zakáže, obvykle výrobci pesticidů velice rychle přijdou s náhradním produktem. Ale dá se říci, že pesticidy mají velký vliv na životní prostředí a na naše ekosystémy. Ovlivňuje to třeba opilování, eh, plodnost půdy a podobně. To jsou tady naše tři cíle, eh, které prosazuje milion 300 tisíc občanů. Eh, tato občanská iniciativa získala poč- potřebný počet podpisů za necelých pět měsíců. Je to něco, co se dříve nestalo. Je to skutečně rekordní. E, Mohlo se to uskutečnit díky koalici více než 100 občanských e, organizací e, ze zemědělství, z oblasti lidských práv, zdravotnictví a tak dále. Ale podstatné je, že se angažovali občané. Díky nim se to uskutečnilo. Je pravda, že 150 tisíc podpisů se podařilo sebrat na ulicích před školami, před obchodními středisky a na nákupních ulicích. Já tady mám několik obrázků z toho, jak jsme sbírali podpisy. Jak vidíte, ukazuje se, že evropští občané chtějí jednat, eh, zejména eh, v otázce glyfosátu, ale také obecně v otázce pesticidů. My jsme požádali komise, aby, komisi, aby mm, tuto iniciativu brala vážně. Jde o Evropské občany, evropský občané se o toto zajímají a tento zájem je legitimní. Eh, my eh, se snažíme eh, mluvit prostřednictvím parlamentu, prostřednictvím občanské iniciativy a dalšími kanály. A všude se ukazuje, že většina občanů si přeje zakázat glyfosát. Evropský politický proces v případě glyfosátu eh, příliš nezabrá. V roce 2016 komise prodloužila povolení k použití glyfosátu eh, bez eh, řádné, bez řádné většiny a občané se proti tomu postavili. A nyní jsme dospěli až tedy na tu nejvyšší úroveň Evropské občanské iniciativy. Navzdory našemu jasnému eh, úspěchu komise svůj přístup věci nezměnila ani nejvýznahu. Členské země v rostoucím počtu odmítají glyfosát. A naše iniciativa se staví do čela a chce, aby glyfosát byl zakázán. Tak to chtějí evropští občané je třeba, aby v politice byli také vizionáři, kteří jsou ochotní postavit se síle peněz a zastrašování nadnárodními organizacemi. Eh, Evropské zemědělství chce vybřednout ze závislosti na chemikáliích. My netvrdíme, že zakázat eh, glyfosát, tento toxický pesticid, eh, bude jednoduché skutečně je třeba, aby členské země podpořily eh, zemědělce a aby přišli na nějaké, s nějakým řešením, které eh, bude možno považovat za mainstreamové. Nicméně i bez toho už dnes existují evropští farmáři, kteří nepoužívají ani glyfosát, ani pesticidy. De facto budoucnost bez pesticidů zas není tak daleko, pokud se nám podrží, podaří udržet eh, vůli pracovat v tomto směru. V roce 2009 eh, se Evropská unie rozhodla přijmout eh, legislativu, která byla nejsilnější ochranou proti pesticidům na světě. Občané po právu mohou očekávat to, že tato legislativa se bude uplatňovat ve všech částech, což momentálně takto není případ glyfosátu, glyfosátu vlastně ukazuje, že ty dvě nejdůležitější části legislativy, to znamená posouzení nebezpečí a posouzení z nezávislých vědeckých strojů, se nenaplňují. Nechť tato iniciativa je eh, posledním poplašným zvonem, eh, který eh, bude naslouchat občanům a nikoli nadnárodním eh, nadnárodním společnostem. Přejeme si zemědělství bez toxických pesticidů. A já bych tady eh, na závěr eh, Nesmíme čekat, každé váhání eh, má eh, důsledky pro lidské zdraví a životní prostředí. Je třeba přijmout dnes odvážné eh, rozhodnutí, což je velká příležitost pro evropské instituce, aby opět získali dobrý imič v očích evropských občanů. Občané chtějí, abyste dělali správné věci. Je to vaše příležitost teď, abyste zazářili. Děkuji. Děkuji. A nyní Pan komisař Andrukaitis, máte pět minut. Uh, honorable uh, chair of the committee, honorable vice chair. paní předsedkyně výboru Envy, dámy a pánové, dnešní schůze je druhou příležitostí našich formálních diskuzí o iniciativě evropských občanů. Tentokrát se to týká glyfosátu a ochrany lidí před toxickými pesticidy. Eh, otevřená debata mezi organizátory této iniciativy a komisí to již proběhlo eh, v říjnu. A dnes se koná zde slyšení ve parlamentu a v podstatě se má širší záběr. Jsou zde členové tří přidružených výborů, eh, výbor pro zemědělství, Envy a petiční výbor a stejně i EHSV e se zúčastňuje. Já bych chtěl mm, poděkovat organizátorům za to, že tak proaktivně uplatňují tato práva, která jsou posvěcena Lisabonskou smlouvou. To znamená, občané mají větší, silnější, hlasitější hlas já jsem přesvědčen, že takováto angažovanost určitě ještě posílí vzájemné pochopení, jaká jsou ta citlivá témata a že takto budeme společně lépe vytvářet naše politiky. Komise tedy vítá mobilizaci evropských občanů v souvislosti právě s pesticidy v Evropské unii. A zde bych chtěl zdůraznit, že tato iniciativa má tři cíle a Eh, netýká se pouze nějakého jednoho opatření či rozhodnutí. Je to širší otázka, která se týká užívání pesticidů a evropských politik. A samozřejmě pesticidy nikdy eh, nevyhrají žádnou soutěž krásy. Ne, ne. A určitě ani nikdy nezískají veřejnost, veřejnou popularitu, to je evidentní, ale nicméně dnes hrají významnou roli, protože e, zajišťují adekvátní dodávky potravin. Zemědělci musí mít možnost bojovat proti nemocem, které případně by mohly zničit či významně zredukovat jejich produkci. Například mají Eh, fungicidy. Eh, musí mít právo chránit brambory například, protože eh, jinak, kdyby k tomu bývalo došlo, tak mm, bychom se mohli bývali vyhnout hladu. A pořád ještě existují různé choroby, které znamenají používání opatření na ochranu potravin v našem prostředí. Nicméně metody Eh, zemědělské produkce a životní prostředí eh, jdou více ruku a v ruce. A zde i společnost chce ten posun k udržitelnější a zelenější produkci potravin. Jak asi víte, již máme k dispozici řadu opatření ve světle stávající zemědělské politiky, jako například propagaci eh, biologického zemědělství za druhé systém eh, včasného varování, potom environmentálně opatření, takzvaný greening a potom řada výzkumných projektů. Pokud hm, samozřejmě chceme mít odolnější způsob výroby eh, a modernější způsob výroby potravin, tak abychom mohli reagovat na budoucí výzvy, tak musíme co nejlépe používat veškeré dostupné nástroje, podle mého soudu integrovaný management eh, boje proti škůdcům, to je to, čím by se měl řídit náš model výroby potravin. A pokud je obsah iniciativy, komise není jediným aktérem eh, v tom regulačním systému, který se týká homologace pesticidů. A to víte velice dobře. Členské státy zde hrají klíčovou roli při vyhodnocování, homologaci, povolování, těchto látek a tudíž v podstatě jsou stejně důležitým partnerem v těchto operacích schvalovacích procedur. A e, za prvé komise e, schvaluje ty různé látky na evropské úrovni, ale poté následuje schvalovací procedura na e, těchto jednotlivých výrobků na úrovni členských států podle principu subsidiarity. Ano, zde samozřejmě zde je třeba vzít i do úvahy velké klimatické, agronomické rozdíly mezi členskými státy Evropské unie. Tato iniciativa se netýká tedy pouze komise, ale i členských států, vzhledem k tomu, že jejich pravomoce, že tyto pravomoce jsou zde sdílené. Dámy a pánové, než uzavřu, tak dal jeden důležitý bod. A samozřejmě všichni chtějí stejný výsledek. Všich, všem jde o to tež, to znamená bezpečné bezpečná, etická, en, environmentálně příznivá produkce eh, životního prostředí, eh, produkce potravin bez dopadu na životní prostředí a naše zdraví. To je zdravý rozum, ano. My budeme partnerem, abychom chránili životní prostředí i eh, zdraví lidí, to je sdílená odpovědnost a to my, to my dlužíme budoucím generacím. Je třeba se zhostit této výzvy společně. Naším cílem je zajistit bezpečnost pesticidů, za druhé minimalizovat rizika s nimi spojená a snažit se a pot, motivovat k používání méně agresivních alternativ. Zde komise je velice aktivní a již mnoho let byla aktivní a komise tedy i jedná ve stávajícím legislativním eh, rámci, pokud jde o ochraně rostlin a používání pesticidů. Zde dává ale možnost, jak dále snižovat rizika vyplývající se zneužívání pesticidů nebo špatného používání pesticidů. O to tady jde, to je v našich rukách. Zde my máme naši zprávu o udržitelném používání eh, pesticidů a tam jasně říkáme, že je třeba, aby členské státy dělali víc. Tato zpráva nám ukaz, ukazuje, jak se tato im, směrnice implementuje různě v různých členských státech. Členské státy by mohly dělat více, třeba dělat větší osvětu používání pesticidů. A měli by motivovat k minimálnímu používání či zákazům v citlivých zónách, jako kolem škol například a podobně. A zde mm, je třeba využívat veškeré integrované manažerské techniky. To členské státy nedělají. A dále je třeba, aby každý členský stát vyvinul větší úsilí. Děkuji za pozornost a budu se těšit na neformální a plodné jednání. Děkuji, pane komisaři. A nyní zde máme zástupce pana Brandenburse z EHSV. Máte dvě minuty. Evropský hospodářský sociální výbor byl vytvořen na základě římské smlouvy, je složen ze zástupců zaměstnavatelů, odborů a nevládních organizací a e, sekce NAD, to je skupina expertů z těchto tří skupin, která se právě zabývá e, zemědělstvím, životním prostředím a rozvojem venkova. Eh, eh, myslíme si, že eh, tato koncepce je důležitější a důležitější a že bychom se měli více komunikovat s občanskou společností v rámci této iniciativy občanů a proto vítáme zjednodušení pravidel pro tyto občanské iniciativy a my teď také k tomu připravujeme stanovisko. Je třeba vytvořit takové mosty mezi evropskými občany a evropskými institucemi a my jsme i takovým dobrým fórem, kde lze debatovat o těchto různých iniciativách. I když EHSV nemá žádný oficiální stanovisko ke glyfosátu, tak jsme již zorganizovali debatu, a to v této sekci pro zemědělství, rozvoj venkova a životní prostředí se všemi dotčenými organizacemi. A mm, šlo tedy o to rozhodnutí o glyfosátu a my jsme i e, prezentovali e, e, naše, naše názory na plénu EHSV a i jsme tomu věnovali specificky jednu debatu. A tam jsme diskutovali především o tom, že zde, eh, že zde neexistuje zatím žádný konsensus u operátorů eh, z občanské společnosti, pokud jde o zákaz glyfosátu. Takže my jsme v té debatě reflektovali různorodé eh, různorodé názory a to asi vás nepřekvapuje vzhledem ke složení EHSV. Kdybych se měl pokusit vysvětlit postoj vyplývající z debaty na EHSV, tak nikdo nechce nezdravé chemikálie v životním prostředí, to je jasné. A je evidentní, že politici eh, teď jsou v těžké situaci, poněvadž zde existují různé vědecké studie, které vedou k úplně odlišným závěrům. A nakonec, nakonec byly zneseny obavy, které se týkají eh, velké moci některých nadnárodních společností a některých, ale i environmentálních skupin, které se snaží propagovat své postoje, které nejsou ku prospěchu této debaty. Tato debata by se měla opírat o důkazy, fakta, ne o emoce či zavádějící informace. Děkuji za tuto příležitost prezentovat eh, naše názory. Děkuji a nyní výbor Pety Pan Polčak je místo předseda. Děkuji. Paní předsedkyně, dámy a pánové, jménem petičního výboru Evropského parlamentu je mi potěšením oznámit, že jsme hostiteli této debaty. A jakožto místo předseda Pety jsem rád, že mohu představit další projekt veřejných petic, který to dopracoval až na úrovni, úroveň Evropského parlamentu. Jak jsme eh, si v posledních letech všimli, není jednoduché dosáhnout tohoto stádia. Není jednoduché, aby občané schromáždili více než jeden milion podpisů, což je třeba. Je důležité si uvědomit, že právní rámec, eh, podle kterého běží petiční proces, je nyní předmětem přeskumu ze strany komise a komise hodlá tento postup změnit tak, aby byl přístupnější občanům, aby bylo jednodušší jej použít, aby tedy umožnil větší míru užití participativní demokracie. Rád bych také řekl, že dodnes jsme obdrželi hned celou řadu petic na stejné téma. Zákaz či omezení užití eh, glyfosátu, což ukazuje, jak důležité je toto téma pro celou řadu občanů Evropské unie. Proto vítáme toto slyšení jakožto příležitost pro další prohloubení debaty a hledání řešení. Vážení přátelé, je mi potěšením, to, že vám mohu popřát co nejvíc úspěchů v tomto dialogu. Děkuji. Tím jsme tedy uzavřeli úvodní projevy a nyní tedy budeme debatovat ke každému z těch jednotlivých cílů iniciativy v samostatných panelech. Začneme prezentací cílů, kterou přednese zástupce toho občanského výboru. A pak tedy zareaguje komise a zástupci výboru a uzavřeme. Já požádám kolegy, aby dodrželi dvě minuty eh, na svá vystoupení, takže nejprve se budeme bavit o cílech iniciativy zaměřené na zákaz glyfosátu. Nejprve dávám slovo paní Francisce Achterberg, která je zástupkyní občanského výboru, aby eh, tuto iniciativu představila. Má na to pět minut. Dobré odpoledne, děkuji za to, že mohu vystoupit v Evropském parlamentu a za to, že máme příležitost zde debatovat. Um, so I would like to um, present... Dovolte mi odprezentovat první cíl, Zdá se, že budeme potřebovat pomoc technikům. Dovolte mi eh, tedy užít eh, čas k tomu, abych poděkovala parlamentu za to, že jsme měli možnost tady vystoupit, a to ještě předtím, než padne finální rozhodnutí o glyfosátech. Pokud jde o první cíl, zákaz glyfosátů, Ochotně znovu zopakuje důvody, proč občané usilují o tento zákaz. Za prvé, glyfosáty mají katastrofální dopad na životní prostředí. Jsou vyvíjeny ve snaze zabít všechny rostliny, jakékoliv rostliny a jsou nebezpečné i vůči ostatním organismům nerostlinné povahy, ať už jde o vodní organismy, hmyz, některé pavouky například a podobně. To znamená, že užití glyfosátu má takový komplexní dopad na celé životní prostředí. Je to tedy takové, taková vražedná zbraň, která se nevybírá. Za druhé, glyfosáty představují také závažné ohrožení lidského zdraví. Byly klasifikovány jakožto pravděpodobný, pravděpodobná příčina rakoviny příslušnou příslušným direktorátem Světové zdravotnické organizace. A je také prokázáno, že mají negativní dopad na vývoj sexuálních a reprodukčních orgánů a že také mají neurotoxické vlastnosti. Příslušná legislativa Evropské unie říká, že pesticidy, které jsou schváleny v Evropské unii, by neměly být žádné nepřijatelné dopady na životní prostředí ani na lidské zdraví, včetně zdraví ohrožené nebo citlivé populace. To znamená konkrétně, že by nemělo jít o karcinogenní látky, a to podle stejných kritérií, jaké používá ER, podle vyhodnocení rizik, které provádí EFSA na úrovni Evropské unie, se podařilo schromáždit data, která hovoří o ohrožení ptáků a některých savců. U lidí se to zatím prokázat nepodařilo, nicméně nelze to vyloučit. EFSA a ECA, tedy Evropská agentura pro chemikálie, se však shodli na tom, že zatím se nepodařilo plně prokázat karcinogenní účinky, nicméně já si myslím, že tedy toto hodnocení je chybné. Byli jsme svědky toho, že vyhodnocení eh, rizikovosti z pohledu zdraví, se kterým přišla německá agentura BFR, se opírá především o studie vypracované eh, příslušnou částí eh, chemického průmyslu, například i koncernem Monsanto. A jestliže má, máte přístup k jiným studiím, zjistíte, že evropští eh, výzkumníci v podstatě neanalyzovali všechna data, která jsou k dispozici ve v odvětvových studiích, ale spolehli se pouze na jejich závěrečnou interpretaci, kterou provedli zástupci příslušného odvětví. To znamená, že některé důležité zjištění se neobjevují v hodnocení EFSA a ECAS a tyto agentury to dokonce ve svých závěrech přiznávají. Pokud jde o zveřejněné studie, byli jsme svědky toho, že evropští odborníci prostě jen okopírovali hodnocení eh, příslušných odvětvových dokumentů do své zprávy, aniž by se pokusili o nějaké nezávislé vyhodnocení těchto studií. A na závěr a jménem více než milionu evropských občanů chci říct, že žádáme, aby komise zakázala glyfosáty. Je jasné, že komise nemůže rozhodnout sama, nicméně naše petice je takovým nástrojem, který by k tomu mohl motivovat a proto voláme potom, aby na základě vyhodnocených rizik pro životní prostředí, které uznávají i EFSA a ECA, komise zakázala užití eh, glyfosátu. A to v situaci, kdy tedy stále ještě není jasné, jaký dopad mají na lidské zdraví, zdali mohou být karcinogenní. Tady by Evropská unie měla postupovat obezřetně a preventivně. A konečně e, tady je možné zohlednit také další legitimní e, fakta. Ve chvíli, kdy jsme vypracovávali tento dokument, neuměli jsme si ani představit, že situace se vyvine tak e, dramaticky. Nicméně teď tedy žádáme komisi a parlament, aby vyšetřili regulatorní selhání, eh, o kterém jsme tady hovořili. Děkuji a nyní tedy eh, předávám slovo kolegům europoslancům první, první paní Ajuso. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, děkuji za to, že jste zorganizovali eh, toto slyšení. Vy jste hovořili o těch podpisech, které byly schromážděny ve městech. A když mm, mm, půjdu samozřejmě do centra města a tam budu eh, říkat tedy, že tento škůdce nás zabíjí, tak eh, to každý podepíše. Ale byli jste za zemědělci také a mm, víte, že že glyfosát eh, v podstatě je důležitý pro eh, pěstování na zemědělství a víte, že díky tomu se nemusí eh, používat zbytečná energie na to, aby se škůdci zabíjeli. A takže zde máte různé instituty, které to ukazují. Takže zde máme celou spoustu různých zpráv, různých vědeckých agentur, včetně EFSI, Máme zde i hodnocení z USA, má i německý jeden institut také, ten eh, vyhodnotil rizika. A to mm, mm, eh, i eh, to dělá FDA ze Spojených států a žádná ta zpráva neříká, že by to byla karcerogenní látka. A tady teď vy nám říkáte, že máte důkazy, důkazy u zvířat, ale to nejsou lidé. A potom také se zjistilo, no, všechny tyto zprávy, ty byly absolutně transparentní. Jediná, která nebyla transparentní, je právě eh, ta EIRF. Eh, eh, ano, takže to tam hm, ti autoři té zprávy řekli, že v těch prvních návrzích, které měli, v té, tak tam Eh, hovořili o tom, že glyfosát není karcerogenní. Ano, a potom to stáhli nakonec. A ve finální zprávě to nefiguruje. Můžete mi to vysvětlit? Proč? Mm, protože na glyfosátu závisí hodně lidí. A co máte proti Monsaltu? A kdyby glyfosát nebyl uveden na trh ze strany Monsalta před 40 lety, tak bychom tady nebyli dneska. A to se netýká ani Monsalto, já nikoho neznám od nich, to se jich netýká, to, co říkám. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A nyní paní Dali, dvě minuty. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také Evropskému parlamentu za to, že mám tuto příležitost a děkuji také zástupcům této občanské iniciativy. Je to zajímavé, protože, jak zjistíte, parlament tedy eh, může mít různá stanoviska. Já tu zastupuji demokraty a sociální demokraty a a také tedy jste správně zmínili eh, to usnesení EPR, které jsme schválili minulý měsíc, kdy jsme nesouhlasili se záměrem komise obnovit povolení užívání pesticidů na dalších deset let. Mezitím jsme eh, také tedy eh, usilovali o zákaz neprofesionálního užití například na dětských hřištích, ve veřejných prostorách, parcích a tak dále. Jsme však po přechod, pro přechodné období, protože je třeba příslušnému odvětví dát prostor k tomu, aby se přeorientovalo. Nám však také tedy se nelíbí nedostatečná transparentnost, to, že chybí ověřené vědecké důkazy a ve své prezentaci Eh, také hovoříte o potenciálních rizicích pro lidské zdraví. A tady hovoříte tedy, že závěry v této oblasti se opíraly o studie, které provedl sám chemický průmysl. Tady eh, jde spíše o takový apel na emoce, eh, to sice můžeme, ale tady jde o skutečně vážný problém, který potenciálně ohrožuje evropské občany, obecně, včetně tedy osazenstva tohoto parlamentu. Vy tedy na jedné straně chcete zákaz, na druhé straně přiznáváte, že chemické, chemický průmysl je připraven nahradit zakázané látky jinými toxickými látkami. Já se tedy ptám, co opravdu chcete dokázat. Jestliže zakážeme glyfosáty, a to na základě nedostatečného vyhodnocení, začnou se používat jiné druhy toxických látek. Čili z dlouhodobého hlediska, jaký máte plán v této oblasti, pokud jde o zákaz všech toxických látek? A konečně také, jak chcete regulovat výrobu a užití pest glyfosátu v Evropské unii vzhledem k tomu, že se najdou členské státy, které tedy nadále tyto substance mohou volně používat. A nyní paní Gerling. Děkuji velice. A vítám tady členy příslušného výboru. Mám několik otázek. Na propagátory této myšlenky. Uvědomujete si, že ta studie, o kterou tady tak rádi citujete často, tedy eh, v několika oblastech dospěla k závěru, k závěrem v tom smyslu, že chybí vědecké poznatky, které by podporovaly vaše tvrzení, a to i na společném zasedání všech agentur, které se shodly, že glyfosáty jsou či nejsou karcinogenní. Nedokázali se dohodnout a proto by mě zajímalo, proč tedy plošně tvrdíte, že karcinogenní jsou. Za druhé bylo uvedeno, že občané se obávají toho, že při testování moči se glyfosáty objevují, nicméně nemáte žádné konkrétní eh, důkazy, které by toto tvrzení podpořily. A je to i tím, že dnešní testovací metody jsou tak eh, citlivé, tak detailní, že v podstatě odhalíte cokoliv. A navíc tedy své tvrzení eh, vlastně neopíráte o žádné konkrétní číselné údaje, takže je nezodpovědné něco takového tvrdit. A konečně, pokud je obrovský rozsah této iniciativy, stačí také podívat se na příslušnou webovou stránku. Nejde jen o milion členů, kteří tedy jsou tou hlavní eh, chybnou sílou. A jsou tedy již velmi aktivně zapojeni. Takže když teď tvrdíte, eh, že máte 1,3 milionu, je to vlastně trochu zavádějící. Chcete říci, že 1,3 milionu lidí by mělo diktovat zákaz glyfosátů a milionům ostatních? Můžete tedy vysvětlit, proč si myslíte, že tohle je zodpovědný a rozumný přístup? Děkuji. Dě- Děkuji, pane, paní předsedkyně. A chtěl bych poblahopřát eh, Evropské občanské iniciativě. Myslím, že to je skutečně eh, dobře vědět, eh, o co se starají naše, naši občané. Já myslím, že je skutečně dobře, pokud bychom chtěli snížit objem chemikálií eh, v našem zemědělství. A eh, de facto mm, toto souvisí s mojí otázkou. Zákaz těchto chemikálií je to skutečně Eh, ta správná odpověď eh, pro transformaci našeho systému, na, eh, kde chceme postupně stěžovat chemikálie. Já myslím, že bych spíše dal spíše dal přednost tomu, abychom rozpoutali debatu o tom, jak zlepšit naše zemědělství a spíše začít diskusí o alternativách. Čili já si myslím, že tady jsou dvě různé debaty, které se směšují. A já si myslím, že my jako politici, eh, vzhledem tomu, že nejsme experti, tak bychom snad eh, se k tomu zase neměli až tak vyjadřovat. A my bychom skutečně eh, potřebovali Eh, vědět eh, to, eh, v čem jsou ty chemikálie skutečně, ale seriózně nebezpečné. My tedy pokud víme, že je karcinogenní, pak se musí zakázat. Ano. Ale ne. pak my tady chceme a máme tady směrnici o udržitelném využívání chemických látek. Já myslím, že taková debata by se měla vést spíše než o zakazování. Čili já bych se e, skutečně e, chtěl vás zeptat, e, je to, to správné téma, je to ta správná debata, kterou tady vedeme? Děkuji. Děkuji. Já bych chtěl srdečně blahopřát, říká pan Dorfman, to, že se podařilo Eh, tuto iniciativu spustit. Já eh, se taky momentálně angažuji v jiné podobné iniciativě a vím, že je to skutečně eh, složité. My máme nástroj, který jsme tady v podobě směrnice schválili v roce 2009 a měli bychom ho tady ctít. Ale mm, k věci. Já si myslím, že schvalování chemikálií by mělo být eh, především dáno vědeckými poznatky a nikoli veřejnými kampaněmi. Eh, my tedy eh, máme určitý mechanismus, pokud se týče různých pesticidů, tak my se skutečně my musíme konstatovat, že eh, schvalování schvalováním projde jenom velice malý počet a je to opravdu obtížné, podobně jako třeba eh, v zemědělství a ve zdravotnictví. Z těch studií, eh, které tady máme k dispozici, tak ano, oni jsou objektivní, ale jsou zde určité potíže. Jenom tato kampaně je skutečně velmi povrchní. Před dvěma lety v německém, s, v německém televizi eh, byla kampaň s drastickými obrázky eh, dětí, eh, které, tedy nenarozených dětí nebo narozených mrtvých nebo potracených. A okamžitě k tomu byla obrovská Eh, kampaň, že za to může glyfosát, nicméně později se ukázalo, že je zatím virus Zika. Glyfosát de facto eh, se nemá dostat do eh, rostliny, nemůže se dostat do rostliny v případě, že ano, pak tato rostlina odumře. To znamená, že herbicid nebo pesticid se nemůže dostat do řetězce potravinového. Eh, já eh, si myslím, že eh, se to tedy de facto stává jenom tedy ještě před, před sklizní. A my tedy žádáme, aby to předsklizňové, předsklizňové úpravy se odehrávaly jiným způsobem. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat za tuto občanskou iniciativu, která ukazuje, že je zde reálná vitalita naší demokracie. Je to téma kontroverzní, to je pravda. Glyfozát je kontroverzní, kontroverzní. A je třeba si připomenout, milion třista tisíc občanů, jak jsem tady slyšel, to je hodně. A tady se říká, že jsou to lidé nezodpovědní, no to je hodně nezodpovědných tedy. Já si myslím, že je třeba respektovat názory všech a každého z našich občanů, kteří se vyjádřili takto. Je to kontroverzní pro, po Monsalto Papy a po tom sporu ve Spojených státech. Je třeba si klást otázku, ano, zde e, pokud jde o to, zda je mm, karcinogenní nebo ne, anebo si neklást žádnou otázku a v podstatě a já myslím, že když jsme zodpovědní, tak je třeba si vážně klást tu otázku ohledně karcinogenního charakteru. E, I média ve Francii o tom hodně hovoří, že, v, v, že e, se příliš tedy e, zneužívá tato látka na našich polích, tedy já třeba, abychom proto byli bdělí, abychom se chovali zodpovědně. Je, zde rola Evropy by měla být, být příkladem. To znamená aplikovat princip obezřetnosti a neobnovovat eh, hned povolení tohoto, této látky, tak jak jsme i my se říkali v Evropské unii, protože naši občané legitimně se bojí a mají velká očekávání od Evropy a proto je třeba to použít jako příležitost pro Unii, aby ukázala, že chrání občany před těmito excesy globalizace. Je třeba změnit způsob zemědělské produkce, jak bylo řečeno. Je třeba investovat do agronomie, protože zde jsou reálná agronomická řešení. A já zde žádám komisi, aby šla touto cestou a hned od příštího týdne, aby jasně nám řekla, jak to bude s, se zrušením tedy glyfosátu a jak ale budeme pokračovat v příštích letech eh, s těmito novými postupy. A je třeba, abychom my provedli eh, šetření, abychom vyšetřili eh, celou tuto kauzu prostřednictvím našeho výboru speciálního. Paní Konečná. Pane komisaři, dovolte mi především poděkovat poděkovat za tu iniciativu, protože je to jenom jeden z dalších střípků mozaiky, na které my tady v Evropském parlamentu upozorňujeme již poměrně dlouho. Konec konců naše námitky o tom jasně svědčily a jediné, co je obrovským problémem, je to, že to nikdo neposlouchá. Komise dokonce neposlouchá ani devět členských států, které chtějí definitivně skoncovat s glyfosátem. Takže se nebavíme jenom o milionu 300 tisíc občanech, ale také o devíti členských státech, které v tom dnes mají jasno. A komise pořád váhá a mlčí. Nepomáhá Evropský parlament, nyní spochybňujeme milion 300 tisíc lidí. Já si myslím, že bychom si to neměli dovolovat. Uchránit totiž a ochránit naše občany před jakýmkoliv podezřením je naše povinnost. A já nesouhlasím s tím, že glyfosáty nejsou v potravinovém řetězci. Jsou všude kolem nás a všichni to víme. Konec konců, pane kolego z Německa, i ve vašem pivu a v každém vzorku vašeho piva jsou glyfosáty. Tak se pojďme bavit o tom, jak se toho zbavit, protože je to něco, co nesmíme připustit, byť máme sebe menší podezření o tom, že tyto látky jsou jakkoliv zdraví škodlivé. A to, co my teď tady děláme, je pouze to, že ignorujeme veškerá fakta a snažíme se najít argumenty, proč to neudělat. Já bych si moc přála, abychom našli argumenty, proč to dělat jinak. Ano, mám stejnou otázku jako kolegové. Máme dostatečné metody k tomu, abychom mohli pokrýt celé spektrum a naopak ne, eh, neumožnili některým nadnárodním korporacím používat ještě horší jedy? Já si myslím, že máme. Máme biologické zemědělství, máme ekologické zemědělství. Konec konců pan komisař mluvil o tom, že již to v řadě států funguje a prokazuje se, že život lze nebo že, že život eh, existuje i bez používání pesticidů v zemědělství. Je jenom na nás, abychom dostatečně motivovali členské státy, zemědělce i občany k tomu, aby tak skutečně činili. A já vám za vaši iniciativu děkuji, protože je jenom jedna z dalších, které doufám už konečně otevřou oči. Thank you. Fronte. Děkuji, pan Fronte. Děkuji, paní předsedkyně. Milion třista tisíc podpisů i určité sondáže nám ukazuje, že 80% Evropanů jsou proti glyfosátu, proti jeho používání, takže my souhlasíme. A je třeba, abychom ale byli i realističtí, protože mm, vyprší to povolení a zde máme i rezoluci Evropského parlamentu, která žádá úplný zákaz, těch pět let se tam stanovuje a potom máme i členské státy, které mají určité pozice a zde je zcela mm, zásadní, abychom tady skutečně napsali poslední kapitolu glyfosátu v Evropě, abychom se nebáli, a e, protože e, potom bychom mohli celou tu iniciativu zabít. A je třeba chopit se této příležitosti a samozřejmě ale mít úplnou jistotu, že již se nebude používat glyfosát v Evropské unie a unii. V posledních týdnech některé politické síly i se snažily celé to téma nějak zmást a hovořit o obnovování povolení a podobně. To cesta úplně milná. Organizátoři této iniciativy to eh, velice kritizují a je třeba, abychom my skutečně mm, vyhnuli se těm možnostem dále protahovat a prodlužovat používání glyfosátu. Je třeba jít jinou cestou a ne, aby docházelo eh, k prodlužování povolení této látky. Eh, veškerými silami je třeba tedy zabránit tomuto obnovení, byť i jenom na rok. A je třeba mít jasné pevné datum, pevný termín. To bude ne porážka, ale vítězství. Pro nás vítězství mm, vůči nadnárodním společnostem a je třeba, aby komise předložila návrh a, a my, Evropský parlament, my jsme to potvrdili na poslední plenárce a je třeba, aby komise také reagovala přece na milion 300 tisíc podpisů evropských občanů a aby to udělali i, aby to komise udělala i e, vůči členským státům. Některé z nich pořád váhají a nemají definitivní pozici. Děkuji, pan Poc. Thank you, Chair. Um, Commissioner, Děkuji, paní, paní předsedkyně, eh, pane komisaři, eh, členové občanského výboru. Děkuji vám za tuto iniciativu a chtěl bych vlastně poděkovat všem, kteří připojili podpisy. Eh, máme dvě otázky. Bylo řečeno, že Evropský parlament se zabývá touto věcí v rezoluci. Eh, paní Konědáju opakuje to, co žádáme. Moje otázka tedy, eh, bylo by pro vás eh, přijatelné, kdybyste přijali závěry rezoluce Evropského parlamentu, která byla přijata velkou většinou a je kompromisní? Dále hovoříte o karcinogeničnosti a akceptujete, že by eh, mohly existovat určité pochybnosti nebo něco podobného. Ale de facto eh, brali jste eh, de facto v potaz další eh, jevy, které se týkají z glyfosátu. On byl vlastně původně schválen jako antibiotikum a také obsahuje komplexní eh, proteiny jako eh, eh, CIP 300 50, se také e, objevuje v lidských buňkách, čili berete ještě ty další aspekty v úvahu mimo možnou karcinogenitu? Děkuji, pan Bericini. Grazie, presidente. Paní předsedkyně, dnes to je velice významný den, eh, poněvadž zástupci občanů přišli do parlamentu a sešli se s dalšími zástupci občanů eh, a mm, přišli s touto významnou iniciativou, čemuž dnes tleskáme. A já tedy zde především se ale obracím na kolegy z parlamentu. Ano, máme zde dvě stanoviska mm, institucí, které byly institucovány OJART, tedy dvou ústavů. Podle, některé, podle jedné z nich je karcinogenní, ale EFSA nám říká, že glyfosát pravděpodobně, pravděpodobně není karcinogenní. Takže zde e, nikdy e, není jasný, nikdy jasně nikdo neřekl, že to není karcinogenní. To je evidentní a je, nemáme tedy dostatečné vědecké podklady a proto komise navrhla, že se opět na deset let prodlouží jeho schválení a zde parlament je proti tomu, což je přirozené a zde je třeba ale si uvědomit, že to je spíše politické, hm, symbolické gesto a my jsme se zablokovali v takovém vyjednávání a my eh, doufáme v co nejlepší kompromis. Teď jde o to, ale jaký je ten nejlepší možný kompromis eh, ve světle této látky, která pravděpodobně je karcerogenní? Sedm let je lepší než deset? Pět let je lepší než sedm? A občané si myslí, že Evropská unie by měla být tím místem, kde skutečně se rozhodne, teď se to zakáže, a e, dokud se neprokáže, že to není karcinogenní. A proto jsme navrhli pozměňovací návrh zcela okamžitě zakázat používání glyfosátu v EU. A chci říci propagátorům této iniciativy, že tento náš pozměňovací návrh byl e, vypuštěn, e, nebo byl svržen ze stolu většinou parlamentu, většinou členů parlamentu a zde tedy eh, a hm, parlament tedy eh, eh, odhlasoval pět let. A potom se hovoří o dalším možném prodloužení na pět let. A jaký je tedy, jaký je tedy výsledek? Zde máme hodně, hm, hm, hodně tedy poslanců zde v parlamentu, kteří v podstatě nezastupují zájmy, nezastupují zájmy občanů. Paní Hazenka. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat zástupcům iniciativy a zákazu glyfosátu za veškerou jejich práci, vzhledem k tomu, že 1,3 milionu občanů ze všech členských státech eh, tuto myšlenku podporujeme. Vidíme, že se tady těší velké podpoře, a to nejenom ve městech, ale také ve venkovských oblastech. A my doufáme, že povolení užívat glyfosáty nebude eh, prodlouženo na dalších deset let, dokud se neprokáží přesně jejich dopady. A já si myslím, že je poněkud skandální, když zástupce komise v podstatě ani nemá zájem si vyslechnout to, co tu přednesli zástupci iniciativy. A to, že popírá tedy škodlivé účinky eh, na eh, na rostliny a živočichy. Ptám se tedy, jestli komise opravdu chce chránit biodiverzitu a nebo pouze slouží zájmům chemického průmyslu. Je třeba si uvědomit, že stále větší počet občanů ve všech členských státech Evropské unie volá po úplném zákazu a rychlém útlumu užívání glyfosátu a myslím, že tedy tyto iniciativy neustanou, dokud se opravdu tyto toxiny nepodaří odstranit z našeho bezprostředního okolí. Nejnovější výzkumy ukazují, že glyfosáty jsou no nejen karcinogenní, ale také pravděpodobně hrají úlohu v stále rostoucí míře antimikrobiální rezistence. Dovedete si tedy představit úplný zákaz glyfosátu a to třeba například od současného data? Já doufám, že ve chvíli, kdy jste eh, prováděli průzkum mínění mezi občany, tak jste jim říkali, že glyfosáty možná jsou karcinogenní podle VHO. VHO však eh, zároveň eh, říká, že i například tedy užívání oděvů čištěných v čistírně, či sezení před krbem nebo pití káva, to všechno je karcinogenní. Tady tedy jste zmiňovali tedy princip preventivní ochrany, ale pokud by tento princip byl uplatněn v časech Edisona, neměli bychom elektřinu. Tento materiál je používán 40 let, to už je dlouhá doba. Občané mu byli vystaveni celou tu dobu a nevznikaly žádné problémy. Ovšem pak máme tedy trošku jinou kategorii občanů, kteří rádi používají koncentrovaný produkt, lidé jako já, tedy zemědělci, zahradníci a tak dále. A jejich eh, tedy eh, riziko je tisíconásobně větší Přesto se však neproka- nepodařilo prokázat, že tyto látky jsou skutečně škodlivé lidskému zdraví. Co se tedy stane, jestliže eh, za kážeme tyto láty. Zemědělci budou nuceni mnohem častěji výjíždět na pole, aby mechanicky upravili půdu, například tedy čtyřikrát během a, a sezóny a použití strojů povede k vyšší míře emisí CO2. Navíc tedy eh, to může přispět k větší erozi půdy, pokud bude častěji obdělávána. A naruší se tím její kompaktnost. Jistě znáte ten obrázek, kdy tedy pluch oře a za ním se schromažďuje heno racků, kteří vybírají z rozorané půdy žížely. A já se obávám, že tedy uh, Zákaz glyfosátu povede ke snížení objemu potravinové produkce, to nás donutí dovážet potraviny ze zemí, kde žádný takový eh, zákaz neplatí a já si myslím, že tedy tato iniciativa je tedy především motivována snahou pomstít se firmě Monsanto a podobným koncernům. A na závěr děkuji paní předsedkyně, já tu zastupuji petiční výbor, Děkujeme této iniciativě, ale zároveň tedy nyní zpracováváme devět petic na téma glyfosátu v našem petičním výboru. Každá tedy se té věci věnuje z trošku jiného pohledu a jsou tu tedy obavy z určité netransparentnosti a souběhu zájmů. Pane Bernci, vy jste tedy hovořil eh, o svém stanovisku z pohledu občanské společnosti. Kdybyste se však podívali, jaké soudní spory se vedou proti společnosti Monsanto u amerických soudů letos, eh, sám byste tedy asi zíral na to, o jaké peníze jde. Eh, Proto také je tedy vyvíjen tlak na příslušné výbory VHO a já myslím, že ve chvíli, kdy máme pochyby o tom, zdali máme plnou transparentnost, měli bychom si připustit, že pokud je přístup uh, podkladu Monsanto regulován tak, že sedíte sám v místnosti, kde si ani nemůžete udělat kopie či fotografie, tak to není transparentnost. Chemický průmysl platí tedy, je ochoten platit za své lobbyistické úsilí a není to proto, že by mu šlo o zájmy zemědělců. Proto tedy eh, já také apeluji na užití principu preventivní ochrany, který je ostatně zakotven v našich smlouvách ale také proto, že je důležité, aby z pohledu občanů i parlamentu byl celý proces transparentní, spolehlivý a aby bylo možné ověřit, že hlasy, které v této debatě zaznívají, především tedy hlasy vědců, jsou skutečně nezávislé a že můžeme věřit evropským institucím. Děkuji. Now, um, I, um, give the floor again to Madame Achterberg. A nyní ještě jednou paní Achterberg. Poprosím ji, aby odpověděla na otázky, které tu položili členové. Děkuji za tyto pouzbudivé připomínky i za kritická slova. Já se budu snažit na všechno odpovědět postupně. Mám kolik? 40 minut? Patnáct, říká paní předsedkyně. Začnu tedy od toho posledního řečníka, který, pan Agňu, který nám připomněl, že tedy celá řada látek může, či okolností může být karcinogenních, ať už je to káva nebo práce na noční směny. Je však třeba rozlišovat. Celá řada europoslanců na druhé straně také upozornila na to, kde všude jsme vlastně vystaveni účinku glyfosátu. Eh, jsou ve vodě, jsou ve 45% zeminy na území Evropské unie. Takže i když ty glyfosáty přímo nekonzumujeme, jsme jim vystaveni. Vy jste také řekli, že tedy není žádný, ne, neexistují důkazy o tom, že zemědělci eh, by byli ohroženi rakovinou, nicméně studie IAK, na kterou já se spolehám, prokázala určitou souvislost a tato studie se tedy eh, soustředila přímo na zemědělce, přičemž tedy EFSA a Monsanto tuto studii odsoudili jakožto nespolehlivou. My jsme však přesvědčeni, že tady existuje, i když omezené množství ověřených důkazů. Další body. Paní Ajusu. se obávala, že zemědělci nepodpoří zákaz glyfosátu, protože eh, glyfosáty jim práci výrazně usnadňují. Nicméně já chci říct, že existuje celá řada různých zájmových organizací združujících zemědělce. Některé z nich prosazují další užívání glyfosátu, jiné eh, ne. A tady to i v případě, že máme omezené eh, důkazy, vědecké důkazy o tom, že mohou být karcinogenní. Na druhé straně však máme i organizace zemědělců, které se rozhodly vystupovat aktivně a hledají jiné cesty, jiné způsoby, jak se vyhnout užití glyfosátu. Tím chci říci, že vlastně takováhle živá debata běží i mezi zemědělcemi, zemědělci a jejich zájmovými organizacemi. Já tady vím, že taková debata například běží v Německu, ve Španělsku jsem si ničeho podobného nevšimla. Také jste nám připomněli různé studie, které proběhly po celém světě, nejenom EFSA, EKA, ale i další tedy, eh, kteří tvrdí, že není dostat ověřen předpoklad, že glyfosáty jsou karcinogenní, těm chci odpovědět tím, že IAC je tedy velice důvěryhodná organizace, která své studie zveřejňuje v souladu s těmi nejpřísnějšími kritérii vědeckého výzkumu. A Studia pro vypracování studie jsou velmi striktní, neváží se k žádnému konkrétnímu jménu a týkají se pouze zpracování již dostupných dat. V roce 2017 více než 100 vědců podepsalo petici na podporu příslušné studii IAC a zároveň uvedli, že studie EFSA obsahuje závažná pochybení. Podobný počet vědců vystoupil na podporu programu Monogram IAC, který je také terčem útoku. A chci vám připomenout, že útoky chemického průmyslu vůči IAC nejsou ničím novým. IAC vedlo podobnou kampaň ve vztahu k tabákovému průmyslu v roce 2004. Stalo se terčem ve chvíli, kdy IAC zveřejnilo údaje o negativních účincích pasivního kouření. Já si myslím, že i evropské instituce a agentury by měly pracovat podle podobně náročných kritérií jako IAC, zpracovávat již zveřejněná data – což v podstatě je tedy náplní toho evropského vědeckého partnerského mechanismu. Samozřejmě příslušnému průmyslovému odvětví se to asi nebude líbit, ale je to jediný způsob, jak tedy znovu získat důvěru, jak tedy v rámci vědecké komunity, tak také ve vztahu k občanům. Také jsme byli obviněni dvěma řečníky v této místnosti, že pořád mluvíme jen o Monsanto, že jde vlastně o určitou kampaň proti této firmě, že to vůbec nesouvisí s glyfosáty eh, a tak podobně. Nicméně my si dobře uvědomujeme, že eh, glyfosáty vyrábí tedy 20 různých firm, nejenom Monsanto. Nicméně Monsanto je tedy na špičce výroby uh, glyfosátu. A víme také, že Monsanto nejvíc lobuje za další prodloužení povolení jejich užití. A dobře víme tedy, jakým způsobem Monsanto postupuje, jakým způsobem se snaží ovlivnit veřejnou debatu, obsah vědeckých zpráv a tak dále. Čeho chceme dosáhnout? Zákaz glyfosátu by mohl vést k tomu, že se na trhu objeví jiné, potenciálně ještě toxičtější látky. To je tedy ta otázka, která padla. A co také si počneme v případě potenciálního dovozu potravin a krmiv ze zemí, kde neplatí zákaz glyfosátu. To znamená, že tedy tyto dovážené komodity budou obsahovat reziduální množství glyfosátu. My samozřejmě nechceme, aby glyfosáty byly nahrazeny jinými herbicidy, zároveň si však nemyslíme, že by k tomu mohlo jednoduše dojít. A to my jsme optimističní ze dvou důvodů. Za prvé, škody působené glyfosáty eh, jsou komplexní. Glyfosát je jediný herbicid, který zabíjí veškerý rostlinný život. Nebude tedy tak jednoduché je nahradit. Například glufosanát, který je takovým konkurenčním produktem, a řešilo to dokonce i Evropský komisař pro hospodářskou soutěž, ani tedy glufosanát nemůže být nasazován v Evropské unii v tak rozsáhlém měřítku. Vzhledem k tomu, že má nepříznivé dopady na zdraví, je jeho užití omezeno. A to, že tedy tuto látku se nepodaří jednoduše nahradit, potvrzují i prognozy chemického průmyslu, které hovoří o tom, že tedy zemědělci by eh, vlastně eh, nakupovali lacinější herbicidy a v menším množství, to znamená, že by klesaly tržby, což je znepokojivé z pohledu příslušného odvětví. Dalším takovým eh, znepokojivým jevem z pohledu chemických koncernů je potenciální přechod na jiné metody obdělávání půdy. Ve chvíli, kdy Evropská unie částečně eh, zakázala některé nikotinoidy, některé druhy nikotinoidů, také jsme slyšeli ty argumenty v tom smyslu, že rychle nahradí jiné látky a nebude takové ku prospěchu včelstev. Nicméně data z roku 2016 ukazují, že užití insekticidů u řepky olejky že tedy ty látky, které byly zakázány, nebyly jednoduše nahrazeny novými látkami. Byly tu tedy obavy, že tzv. pyrytroidy nahradí tedy ty nikotinoidní látky, nicméně nedošlo k tomu. A konečně Víme, že existují i další nežádoucí herbicidy. A to byl také jeden z důvodů, proč tedy klademe tři požadavky v naší petici. A ty se týkají tedy zákazu nejenom herbicidů, ale také pesticidů. I think the fact coming to Julie Girling's... Eh, já myslím, že eh, to, co říkala paní Girling, eh, glyfosát byl nalezen v moči a to je problematické. Proč? Samozřejmě hm, to množství je malé, ale ukazuje se, že tato látka u nás je v našich tělech a jestliže má toxicitu, pak eh, v podstatě eh, nedá se říct, že by byla nějaká by bylo možné říct, že do určité míry je bezpečný a teprve od této míry nebezpečný. To prostě není jenom otázka, kolik ho v těle máme. Skutečnost, že eh, za námi stojí pouze třicetiny procenta obyvatel, tak to by s tím by nesouhlasila. Myslím, že jsme v té prezentaci ukázali, že 70 až 80 lidí, eh, kteří, eh, kterých jsme se ptali eh, v českých zemích, podporují zákaz glyfosátu. <clears throat> Ale ten milion eh, třista tisíc nebo milion, to je vlastně eh, podmínka, počet podpisů, takže my jsme se ji snažili prostě splnit a něco tomu přidat. A pan Heitman eh, položil otázku, zda zákaz chemikály vyřeší náš problém. No samozřejmě, že ne. Toto je pouze první krok je třeba nějakým způsobem zákonně reagovat na viditelně nebezpečí. Ano, výsledkem by mohl být zákaz glyfosátu, ale potom také další chemikálií a to by mělo vést ke změně způsobu hospodáření. Víme, že už máme mnoho biofarmářů, ale také konveční farmáři. Jsou mnozí, kteří nepoužívají glyfosáty, čili tyto zatím okrajové eh, metody eh, by se měly stát hlavním proudem. Samozřejmě, že to znamená více práce a farmáři toho budou muset více vědět. Někteří eh, experti říkají, že tyto levné chemikálie de facto brzdí inovaci v zemědělství. No, eh, skutečně eh, inovace je obvykle motivována potřebou. A pokud tedy ta potřeba není, pokud eh, farmáři mají glyfosát nebo levné chemikálie, tak není třeba inovovat. Ale jakmile je zakážeme, můžeme očekávat více inovací v zemědělství a podstatné je, aby právě poslanci Eh, ty farmáře v tom nějak podpořili. Já bych eh, odmítla to obvinění, že naše kampaň byla povrchní a že eh, používáme nepotvrzená data, to řekl pan Dorfman. Já myslím, že my zacházíme, zacházíme velice obezřetně s eh, vědeckými poznatky. Ten a jak eh, to je skutečně eh, velmi rigorózní sada výsledků. Já jsem vysvětlila, proč důvěřujeme, důvěřujeme a jako a my skutečně mm, se vyhýbáme všemu, co by pod, podkopávalo naše úsilí. A ano, a ano, skutečně eh, my chceme, my chceme, eh, jsme, no, souhlasíme s tím, že je třeba eh, skutečně zabránit tomu používání glyfosátu k hubení škůdců před sklizní, poněvadž pak zůstávají zbytky glyfosátu v, na těch rostlinách, které jsou vlastně předmětem žně. Dále, tady zazněly nové poznatky, a sice, že glyfosát, pokud je někdo vystaven účinkům glyfosátu, pak na něho mohou eh, hůře působit nebo slaběji působit antibiotika. Toto je další studie, která přibává další obavy z glyfosátu. A to se netýká jenom glyfosátu, ale i dalších herbicidů. Ale v té studii zaznívá také důležitý bod, a sice v tom, že regulátoři by to měli pojmout šíři. To znamená koncepce toho, co je vhodné pro Evropu, tak to prostě, to pojetí se bude měnit a mění se časem. Čili také ta eh, mikrobiální eh, rezistence, to je eh, velké téma v Evropě a mělo by to být součástí toho posouzení, posuzování pesticidů. Eh, součástí tedy posuzování pesticidů obecně. Eh, jinak eh, de facto ty poznámky byly velice užitečné a my jsme velice vděční za podporu parlamentu. Pan Poc a další nám připomněli, že parlament už žádal postupné utlumení glyfosátu s jeho úplným zákazem do pěti let. Eh, tato pozice parlamentu nás těší a naše pozice a pozice naší iniciativy je, že glyfosát je třeba zakázat i hned. Pozice parlamentu eh, je de facto výsledkem politického kompromisu a pravděpodobně to nejprogresivnější, eh, co zatím existuje a může vést k, finan- k finálnímu kompromisu v Evropě. Děkuji. very much. Now I'd like to invite uh, Madame Sabine Děkuji a nyní je čas pro paní Sabine Julike, eh, která je v DG Sante ředitelkou eh, pro eh, inovaci. Děkuji, paní předsedkyně. Tato výměna názorů by na začátku chtěla říci, že posuzování rizik a schválení glyfosátu je v souladu eh, s evropskou legislativou pro eh, pesticidy svalenou Evropským parlamentem i radou. Ustanovení zde obsahují také ochranu eh, zdraví lidí, zvířat a životního prostředí. Zdůraznila bych také, že ustanovení tato, této legislativy jsou posilována Eh, principem předběžné opatrnosti. Ten je vlastně eh, v jádru celé této legislativy. Ehm, podávání žádostí o obnovení schválení aktivních látek, podobně jako glyfosátu, znamená, že komise, smí, eh, komise musí jednat. To znamená, že vydá nařízení buď to o obnovení licence nebo eh, licence s podmínkami nebo neobnovení licence. Eh, legislativa říká, že eh, schválení má být obnoveno, pokud jsou schvalovací kritéria splněna. A pokud se týče regulačního procesu v souvislosti s glyfosátem, komise nezjistila žádné pochybení při naplňování této legislativy. Samozřejmě tady máme otázku, proč Evropská unie nenavrhuje eh, zakázat glyfosát. Eh, je třeba říct jasně, že neexistují vědecké nebo právní důvody, proč by měl být glyfosát eh, zakázán. Není tomu prostě oprávnění z těchto hledisek. Evropská občanská Eh, iniciativa hovoří o závažném riziku pro lidské zdraví a proto navrhuje zákaz glyfosátu. Glyfosát je používán členskými zeměmi a byl jim také schválen a také na evropskými, evropskými institucemi a ve všech případech eh, bylo dospěno k závěru, že není oprávněno klasifikovat glyfosát jako karcinogen. Glyfosát, eh, pokud je řádně používán v zemědělství, eh, nepředstavuje významné riziko pro eh, lidi, zvířata nebo životní prostředí. Úřady v českých zemích, ale také v Kanadě, v Austrálii, na Novém Zélandu, dále Eh, zasedání VHO a eh, Světové potravinové organizace eh, rovněž dospěli k stejným závěrům, <clears throat> takže je zde pouze jedno alternativní stanovisko. Vzhledem k řádnému prověření všech dostupných informací o glyfosátu a na základě důkladného posouzení není důvod, abychom vědecký posudek a závěry, eh, jak k ním došly eh, příslušné orgány EU a příslušný systém EU, není důvod spochybňovat. Proto do konce října v letošním roce komise předložila návrh na obnovení licence pro používání glyfosátu na dalších pět let. Já bych chtěla se zmínit také jedné výzvy tohoto parlamentu, a sice postupné utlumení používání glyfosátu. Zde bych chtěla zdůraznit, že současná legislativa a za podmínek, které jsem právě zmínila, neexistuje žádné ustanovení, které by nás opravňovalo stanovit definitivní datum konce útlumu. Eh, nicméně obnova povolení pro eh, aktivní látky umožňuje a de facto vyzývá eh, členské země, aby do roka posoudili všechny produkty, které mají na svém trhu a to vlastně odpovídá Eh, dalším dodatečným podmínkám, to znamená věnovat pozornost podzemní vodě, případně používání eh, této látky eh, ve veřejném prostoru nebo používatí před sklizní. A takovéto posudky by se měly uskutečnit s tím, že se budou brát v úvahu podmínky obnovení licence. Myslím, že čas mi už vypršel, ale chci ještě reagovat na jednu poznámku eh, jednoho pana poslance. Nevím, jestli jsem to rozuměla správně. Chápala jsem to tak, že zde bylo navrženo, aby eh, se došlo, eh, provedlo posouzení z hlediska toho, zda nedošlo k uplácení. A já musím říci, že rozhodně odmítám takovýto, takovéto náznaky jménem sebe, jménem kolegů z komise také. Děkuji. Paní Achtermer, jestli chcete ještě slušně reagovat, ale prosím jednou větou. In just one sentence, yes. Eh, jednou větou, ano, bych chtěla říci, že eh, není fér, pokud eh, necháváte rozhodnutí o produktech obsahujícím eh, glyfosát na členských zemích. Proč? Protože EFSA říká, že v eh, kombinace s jinými látkami mohou být jako nebezpečnější než eh, glyfosát samotný. Od EFSA říká, že by se to mělo posoudit, ale jak se s tím mají členské země vypořádat? Nemají eh, příslušné údaje, nemají požadavky a tak dále. Pokud se týče karcinogenicity, genotoxicity, dlouhodobá zdravotní rizika, to tady skutečně nebylo posuzováno. Monsanto se tím nezabývá a e, Monsanto v podstatě odmítlo tyto obavy občanů a de facto e, Evropská unie by to neměla dělat. Děkuji. Děkuji, takže mm, nyní přejdeme k dalšímu kolu diskuze, což je druhý cíl iniciativy, tedy změny v postupu vědeckého hodnocení v Evropě pro povolání pesticidů a e, tento cíl nám bude prezentován panem Helmutem Burčerem, který je zástupce občanského výboru, takže e, okamžitě vám dám slovo. Máte pět minut. Dovolte mi pozdravit všechny eh, přítomné. Je mi také potěšením, že tady s vámi mohu eh, popít. Já jsem biochemikem, který spolupracuje s organizací Friends of the Year. Jsem také autorem eh, brožury Glyfosát, která schrnuje dostatečné do, dosavadní zkušenosti jeho užívání Evropské unii včetně různých způsobů nasažení. Evropa, tedy Evropská komise, parlament a členské státy, eh, tedy v roce 2009 znovu rámcově upravili užívání pesticidů a to ve snaze lépe ochránit životní prostředí a zdraví lidí. Přijatá linie vychází z toho, že látky, které jsou škodlivé pro lidské zdraví, rostliny a životní prostředí, nemohou být povoleny a to se samozřejmě, ten zákaz se opírá o vyhodnocení vědecké literatury. Publikované studie, tedy ty, které byly vypracovány nezávisle na příslušných výrobcích, musí být vždy zohledněny v procesu vydávání povolení. Už od, od roku 2000 2009 eh, vedlo toto úprava k tomu, že glyfosáty již v roce 2013 byly eh, uvedeny jakožto potenciálně karcinogenní látka, která by neměla být povolena. Proto by vlastně nemělo být potřeba, abychom se dnes scházeli. Nicméně my tady sedíme a to je i tím, eh, že eh, tady to schvalovací řízení eh, neprobíhalo úplně ideálně. Některé vědecké poznatky byly v jeho průběhu ignorovány a nebyla také vzata v úvahu potřebná vědecká literatura a závěry, které poukazují na škodlivé výsledky užití glyfosátu. Tři ze čtyř vědeckých studií poukazují na ško- potenciální škodlivé účinky glyfosátu. Nejde jen tedy o příslušnou institutu, eh, příslušný institut VHO, ale i o další organizace, které hovoří také o takzvané genotoxicitě glyfosátu. Nicméně vlastně v rámci procesu povolení musí neš, neškodlivost látky prokázat výrobce. A výrobce tedy odsoudil tyto poznatky a studie, o kterých jsem hovořil, jakožto nerelevantní, nedůvěryhodné a tudíž nepoužitelné. Německý spolkový institut pro vyhodnocení rizik si nechal vypracovat zvláštní znalecký posudek, a to nezávislými institucemi, a jeho závěry používají naše úřady při povolovacím řízení a používají také tam navržené metody při, jakožto metodiku pro vyhodnocení dopadu. V této věci existuje také více než 50 eh, eh, stránková eh, studie, která hovoří o tom, že tedy, která tedy přímo prokazuje, že jsou pouze kopírovány některé žádoucí poznatky z vědeckých studií a to vlastně znamená, že tedy dochází ke konfliktu zájmů, protože výrobce, tedy škůdce, je vlastně pověřen tím, aby prokázal neškodlivost svých produktů a samozřejmě není jeho zájmu, aby své produkty popisoval jakožto rizikové. A kromě toho tedy výrobce často uvádí, e, že detaily e, studií, o, který, o které se opírá hodnocení, jsou vlastně předmětem obchodního tajemství a nejsou tedy přístupné. Existuje však řešení tohoto problému a je to řešení, které vlastně nežádá žádné nové drastické postupy. Stačí pouze tři drobné změny. E, za prvé tedy vyřešit konflikt zájmu a pověřit ověřením nezávislou laboratoř. To znamená, že výrobce již tedy nemusí prokazovat neškodlivost, ale budou to ověřovat nezávislé orgány. A tyto tedy e, nezávislé orgány či akreditované laboratoře jsou nezávislé a zároveň plně tedy vybavené k tomu, aby dospěly k věrohodným vědeckým poznatkům. Za druhé, regulatorní úpravy je třeba tady opírat se nejenom o abstraktní data z databank, ale je třeba získat přístup i k datům z praxe a z nasazení v terénu. A to by jistě vedlo i ke změně postoje. A za třetí je důležité, aby i schvalovací orgány byly skutečně nezávislé a rozhodovaly nezávisle. Pokud tedy se podaří zajistit tyto tři kroky, budeme moci opět věřit evropskému systému schvalování jednotlivých chemikálí, což je jistě žádoucí pro nás, pro všechny. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo poslancům. První pan Gízeke. Dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, a také děkuji za eh, tento úvod. Já bych rád připomněl článek v německých novinách, že Christopher Pot je, který je jedním z autorů této studie obdržel 160 tisíc dolarů od dvou, z účtu dvou právnických firm, které zároveň um, tedy zastupují mandanty v soudním sporu proti uh, koncernu Monsanto a proto se nabízí otázka, zdali takovému uh, vědci, zdali jeho výsledkům lze opravdu věřit. Zdali je opravdu nezávislý. A za druhé, nyní tedy řešíme problematiku procesu a to se tedy týká e, toho obvinění glyfosátů z toho, že, se, že jsou endokrinními disruptory. To souvisí také s tím, že je obtížné stanovit škodlivou výši dávky, že tady je třeba e, to hodnotit určitou nepřímou úměrou a e, to pak souvisí s tím, že vlastně ta příslušná potence látky je jen obtížně regulovatelná nějakými konkrétními hodnotami v rámci schvalovacího řízení. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Nyní paní Kadenbach. Well, thank you very much, Ms. Děkuji. Děkuji, pane Bučere, za um, tu prezentaci a děkuji a celému týmu Eh, za tuto iniciativu. Skutečně za tak krátkou dobu se vám podařilo získat 1,3 eh, tedy milion 300 tisíc podpisů. A takže to je úžasné, skutečně. Mám dvě otázky. První se týká eh, ten schvalovací postup podle článku 8.5, ten nařízení o pesticidech z roku 2009. Eh, týká se to eh, té otevřené literatury, peer review, vědecké literatury. Takže souhlasíte s tím, že pouze vědecké peer review v otevřené podobě by mělo být E, za to do úvahy. A za druhé souhlasíte, že průmysl by měl poskytovat e, sám také relevantní údaje agentuře EFSA v případě, že tam chybí data, je tam nějaké vakuum. A, mm, takže než vyprší moje doba, ještě chci zmínit dvě věci. Jsem velice ráda, že jsem členkou Evropského parlamentu, poněvadž jsem si jistá, že my máme nejtransparentnější parlament na světě nejsme homogenní, jak jste eh, si povšimli, to složení tady je velice různorodé, takže bych chtěla se mm, eh, bych vás chtěla požádat, abyste si dali pozor na to, mm, pro koho hlasujete, když eh, volíte a budete volit v příštích volbách v roce 2019, jakou, jaké lidi, z jaké frakce budete volit a, aby, a prověřujte si, kdo tady jak hlasuje, protože přece my jsme tady, abychom zastupovali vaše zájmy a my tady jako členové, my musíme zastupovat naše voliče, tedy Evropany, takže pozor na to, skutečně volte ty, kteří zastupují vaše zájmy. Děkuji. Doufám, doufám, že já myslím, že eh, každý si pečlivě zváží, koho volí. A další řečník. Paní Grostet, François Grostet. Děkuji, paní předsedkyně. Já velice dobře chápu, že zde jsou kritiky a výhrady týkající se toho systému povolování Eh, těch studií, které se předkládají s tím, že tam může být problém s konfliktem zájmu, to chápu. Ale také je třeba, abyste se vžili do kůže eh, poslanců zde, když my, mm, eh, když máme slyšení s experty, tak často je, víte, že jeden expert nesouhlasí s druhým expertem, co expertu to názoru a to je problém, proto musíme spolehat na agenturu. A často, když se kritizují agentury jako EFSA, někdy EKA se kritizuje, tak tady skutečně tady nás čeká velká práce. Je třeba, aby tyto agentury měly lepší možnosti, prostředky, aby mohly být skutečně nezávislé. Když se hovoří o konfliktu zájmu, víte, o čem mluvím, protože Eh, my se snažíme ty experty často vyloučit eh, kvůli tomu, že tam může být konflikt zájmu, ale často my se tím zbavíme kvalitních expertů, jejich know-how a eh, i podle mého je chyba hm, flagrantně jim Bianco odmítat všechny studie ze, z průmyslu, protože průmysl zná nejlépe ty výrobky a vědí, o čem mluví. Takže vás chci upozornit na fakt, že ano, je třeba možná e, požádat o reformu legislativy, naš, tak aby naše agentury mohly e, pracovat skutečně e, co nejvíce nezávisle, ale upozorňuji na různé ideologické postoje, které systematicky poukazují na konflikty zájmu. López Bermejo. López, paní, paní López Bermejo, děkuji, dobré odpoledne a takže děkuji za tuto vyměnu názoru. Komise a EFSA eh, pracují s daty veřejnými i neveřejnými a podle toho eh, vypracovávají hodnotí. EFSA potom eh, spolehá na ty studie průmyslu, které nejsou průmy- publikované, ale a tudíž je velice málo pravděpodobné, že údajně, že to je karcinogenní látka ale tyto, <laughs> tyto zprávy nám nejsou k dispozici. I když eh, žádáme, abychom měli možnost a přístup k těmto všem studiím a často tyto eh, studie nejsou k dispozici vůbec, ani eh, nejsou k dispozici agentuře. A já tady mám otázku spíše na komisi. Já bych chtěla vědět, až do, dokdy tedy budeme pořád takto netransparentní a nebudeme mít přístup k těmto zprávám, studiím, také bych chtěla vědět, zda v nějakém okamžiku v budoucnosti skutečně eh, i e, se přidržíme judikátu soudu, který hovoří, že není možné tady, e, není možné tady se ohánět e, obchodním tajemstvím, protože tady zájem spotřebitele je, má přednost před zájmem průmyslu. Často v tomto parlamentu jsme viděli, jak průmysl podmiňuje svá rozhodnutí, pardon, podmiňuje rozhodnutí komise, jako nedávný případ Dieselgate. A také bych chtěla vědět, dokdy se bude pořád povolovat, aby průmysl rozhodoval, který členský stát bude realizovat vědecké hodnocení. Tyto postupy se musí změnit. Další otázka, tím končím je, že existují různé studie, které zdůrazňují možný efekt fosátu jako endokrinního disruptoru. Víme, Evropská komise léta a léta porušuje vlastní legislativu, protože nechce zavést vědecká kritéria, podle kterých se budou vyhodnocovat hormonální rizika těchto látek. A e, takže ne, odmítá vlastně takto vyhodnocovat glyfosát a jeho účinky na, eh, eh, jako, eh, účinky jakožto endokrinního disruptoru. Takže tady skutečně skutečně je, pokud chcete zlepšit produkci, pokud to chcete zlepšit používání půdy, včetně pů, kvalitu půdu, půdy, tak je třeba přestat používat pesticidy a jít jinou průmyslovou cestou, jiným, jinou alternativou, modelem. Děkuji. No. Děkuji, paní předsedkyně. Já již po několikáté tady se eh, obracím na pana komisaře s jednoduchou otázkou. Eh, jak je důležité chránit zdraví občanů? Zde dnes eh, tady to jednání má velký význam, protože podle mého soudu tady vlastně my jakoby Eh, mm, tady narážíme na byrokracii, že závazky jsou tam či onda, onde, ale nejdeme k jádru věci, což je přece zdraví občanů a životního prostředí. Komise nám tady říká také důležitou věc, a to je, že nemůže dělat nic jiného, než odsouhlasit obnovení souhlasu. Takže to je, a že má nějakou exit strategy, pokud dnes nebudeme definovat, co chceme udělat. A to mě skutečně, eh, to mě už nudí a už alituju toho, že na jedné straně máme zde hnutí, taková jako hnutí občanů, mm, které chtějí okamžitý zákaz této látky a tato látka nedělá dobro, není dobrá, to je jasná věc. A na druhé straně zde máme komisi, která eh, se ohání byrokracií. A takže na jedné straně hnutí občanů, pod institucí zvolených občany, které zastupují tedy občany, a na druhé straně komisy osob, které nejsou zvolené, eh, takže nejsou eh, nositeli názoru občanů. Takže jsou to vlastně byrokrati a eh, jejich názor mě v podstatě nezajímá, protože tady, pokud dáme do centra našeho zájmu zdraví, tak já mám tady Eh, pocit, že tady v podstatě házíme klacky pod nohy tomuto řešení ukončit tuto látku. Dnes komise tvrdí, že nelze přerušit tento kruh, že tady jsou překážky, ale já chci, pane komisaři, žádám vás, pokud rada opět pořád to bude blokovat, tak komise, co udělá komise? Bude nadále eh, se ohánět byrokracií? Dáme Evi. Evi. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme již slyšeli řadu eh, kolegů zde, kteří Eh, říkali eh, spoustu důvodů, proč prodloužit eh, tuto látku. Já musím připomenout jednu odpověď, kterou vytvořila Task Force, kterou vytvořila společnost Monsanto a to poslali hned po té, co jsme odhlasovali minulý rok zde v parlamentu usnesení a poslali to komisi hned s tím, že a, ta i tady to řekli kolegové, i, že tato debata je emotivní, často iracionální a že se vzdalujeme vědeckému přístupu. To tady také jsme slyšeli. Já myslím, že to je velice eh, jaksi manipulace s realitou, tak to není a nemůžeme spochybňovat přece eh, vědu a vědecké hm, hm, poznatky, vědecké příspěvky, které nám osvětlují eh, tuto velice obskurní záležitost i nám to mm, prokazuje vyšetřování, které provádí nyní e, americký soud v kauze Monsalto, takže nemůžeme zavírat oči a e, i zde e, často to vyplývá ze studií i ze studií průmyslu. Glyfosát je prostě starý herbicid, který byl odsouhlasen v 70. letech a tento herbicid chceme používat i teď a ten vytvořil eh, obrovské škody. To je mapa mapa zvýšení exponenciálního nárůstu rezistence eh, eh, na tento herbicid Eh, takže mm, glyfosát je zastaralý a již zde mm, v přírodě existuje velká rezistence, je to něco překonaného, nemá důvod vůbec, aby existoval, přece máme jiné možnosti. Já bych rád, aby komise přijala odvážné rozhodnutí a zakázala tuto látku. Děkuji. That concludes the, um... Tím se dostáváme k závěru otázek poslanců. A nyní pan Helmut Bruče dostává slovo maximálně na 15 minut, aby se mohl vyjádřit těmto otázkám. Danke für diese sehr... Děkuji za tyto velmi zajímavé otázky. Pokusím se zodpovědět je pořadě. První otázka pana Gízekeho se týkala eh, důvěryhodnosti vyhodnocení a jak, přičemž Christophe Patie eh, těch 160 tisíc eh, dolarů dostal za to, aby dal k dispozici konzorcium amerických expertů. Eh, musím říct, že nepatřil mezi eh, těchto 17 vybraných expertů a nebyl hlasujícím členem v Ajaku. Čili eh, byl pouze poradcem a byl jedním z mnoha vědců, kteří figurovali v tomto americkém procesu ohledně Monsanto Papers byl de facto expertem amerických právních firm. Tak to prostě funguje v Americe. Čili i protistrana si najímá různé eh, vědce mluvním vztahem a de facto šlo o sumu, eh, která je běžná. De facto on eh, dostal o něco méně než někteří jiní. Čili de facto eh, je to eh, pouze obvinění, které eh, by snad mělo spochybnit důvěryhodnost a jako, ale není to tak, pokud se skutečně zabýváte těmito obviněními poněkud důkladněji. jsou to obvinění, které která vypustila do světa také agentura Reuters prostřednictvím některých svých novinářů, tak jsou to obvinění eh, zcela bezpředmětná. Slyšeli jsme i jiná obvinění, například, že Ajak eh, eh, de facto z konečné verze zprávy odstranila poznámky, Eh, ve kterých bylo napsáno, eh, že tady není, eh, prostě, že nebyl zjištěn žádný vliv v souvislosti s rakovinou. Nicméně, když se ty příslušné zprávy řádným způsobem statisticky vyhodnotí, pak zde určité riziko rakoviny je dáno. Eh, takže eh, de facto eh, pak jde také o to, jak se tedy komentují nebo nekomentují stanoviska jiných věců třeba z dřívější doby. Ale to už je trošku moc složité. Tedy k tomu, co řekl pan Gizike a mě to trošku vyděsilo, a sice, že tedy ten způsob vyhodnocení eh, eh, rakoviny, nebo tedy nebe, rakovinného nebezpečí, eh, se vyhodnocuje tedy z hlediska rizika. Čili to takto ustanovili členské země a Evropský parlament v roce 2009, aby se skutečně posuzovalo rizikovost při posuzování vhodnosti používání látek chemického původu. Eh, dále druhá otázka, paní Kardenbach. Zda se domníváme, zda pouze vědecká literatura, která prošla procesem peer review, by měla být eh, přípustná při eh, vědeckém posuzování. Já si myslím, že toto neodpovídá eh, našim pravidlům. Měly by to být, měly by být připuštěny studie, které jsou zveřejněné ale jsou to také, eh, ale tyto studie by také měly odpovídat eh, určitým eh, pravidlům, které jsou ochranou proti falšování. Podstatné je, aby to Ehm, nebyly studie, které jsou zadávány dalším laboratořím a které pak jsou konkurenční k studiím jiných laboratoří. Nýbrž, ehm, měly by to být studie provedené nezávislými stranami. Třetí bod. Paní Gazete. A sice otázka Eh, našeho spolehání na expertní stanoviska a eh, je kritizována EFSA a jsou kritizovány agentury eh, za to, že to považují za oprávněné. Tady musím říci, že se divím, jak se neustále opakuje to, že není pochyb o tom, že schvalovací řízení proběhlo naprosto korektně. To eh, řekla zástupkyně komise DG Sante a také pan André Kajte. Skutečností je, že ne, nezávislé posouzení je předepsáno podle článku 11, ale toto se nestalo vzhledem k věnecké literatuře. A pokud by to snad bylo bývalo provedeno, eh, pak tedy v té eh, vyhodnot, hodnotící zprávě o tom není ani stopy. Například eh, v kapitole o genetické toxicitě, eh, tu tady mám, tak tady je pouze eh, jediná věta, která pardon, zde neexistuje jediná věta, která by jasně nepocházela od firmy Monsanto. A to prostě eh, tak to tak to je pro nás velice významná skutečnost. Pak tady zasněla ještě další zajímavá otázka paní Grostet, a sice střety zájmů. Já s vámi plně souhlasím v tom, že střed zájmů by se skutečně neměl používat tak, abychom ze hry vyšachovali výrobce. Samozřejmě, že výrobce e, má své unikátní poznatky, ale e, jestliže má výrobce nějaký úkol, e, tak samozřejmě Eh, je, je možné, aby, aby také výrobci něco vyhodnocovali, ale eh, v tom případě samozřejmě existují eh, v tomto případě střety zájmu. A měli bychom se vyhýbat tomu, aby takový střet zájmu nastal. Další otázka se týkala toho, zda netransparentnost to znamená to, že zde máme studie výrobců, ale myslím si, že jsou oprávněné, pokud tedy splní určitá kritéria. Eh, Nevždy, ale většinou ano. Eh, čili eh, jaký smysl má to, že tyto studie jsou Eh, jaksi omezeny firemním tajemstvím. Eh, myslím, že eh, pan komisař v roce 2016 se k tomu zcela jasně vyjádřil. Otázka je, zda toto lze nadále tolerovat. Já myslím, že to je otázka k zodpovězení politiky. Běžný Evropan to nechápe. Já se s tím setkávám prakticky pokaždé, když jsem tedy Eh, ve styku s lidmi a diskutuji s nimi o mé knihy, tak eh, eh, oni lidé de facto nedokážou, nemohou uvěřit tomu, že studie, které mají doložit bezpečnost produktu, jsou chráněny firemním tajemstvím. Takže ti to skutečně nepřispívá k budování důvěry. No a k tomu existují také vyjádření příslušných soudů. Například Evropský soudní dvůr se k tomu vyjadřoval, to je z roku 2016. To se týkalo Alské konvence a sice e, bylo to o otázkách zbytkových množství pesticidů a že informace o této věci musí být veřejnosti dostupné. A tady je to vlastně proti, eh, jaksi útok eh, na eh, to firemní tajemství. A poslední dvě věci. Tady mohu jedině souhlasit s tím, co řečníci řekli. Pan Zulo říká, že mu v otázce glyfosátu poněkud chybí debata o podstatě. A mně tedy chybí také už dva roky protože příslušné orgány se až na výjimky takovýmto debatám vyhýbají. My máme Německý spolkový institut pro posouzení rizika a ten v podstatě dva roky eh, nechává v oběhu nepravdivou informaci, že eh, tedy prověřil karcinogeničnost. Eh, A skutečně zástupci eh, tohoto institutu toto nechali projít, to informaci ve několika interví, ale také nachází se to ve stanovisku pro německý Bundestag, myslím, že v roce 2016. Prostě tento institut, institut eh, dospěl k jinému závěru než příslušná agentura VHO. Nicméně eh, víme, že ten materiál VHO má eh, určitou definici závažnosti a mm, přitom v příslušné evropské, evropské legislativě pro označování a klasifikaci, klasifikaci chemikálií. Eh, ta eh, definice je také a je téměř identická, čili eh, definice klasifikace rizika u nás a na půdě VHO je prakticky stejná. A na základě této klasifikace rizik se má rozhodovat, zda příslušná účinná látka eh, je, je karcinogenní, eh, například u zvířat, a pak by tedy eh, byla nepřípustná, nesměla být schválena k používání. A to, to je vlastně jak si ta legislativa z roku 2009 a to obsahuje. A je třeba říci, že mm, příslušné orgány už dva roky eh, v tomto lžou a prostě dokud tato lež bude v oběhu, tak, eh, tak de facto mm, tady není možné provozovat rozumnou politiku. Eh, lež nebo řekněme nepravda. A máme taky u EFSA Existují určitá rizika vzniku rakoviny eh, zjištěná na myších, ale říká se, že tedy u lidí toto riziko neexistuje. No ale takto ten zákon fungovat nemůže. No a nyní k poslednímu bodu. Eh, věda. Kdo eh, vlastně reprezentuje vědu? Toto je velmi rozšířený argument jak ze strany výrobců, tak ze strany úřadů říká se, zde máme vědecké vyhodnocení a vědecká fakta a podle toho se má rozhodovat. No ale teď víme, co to je za vědecká fakta. Je to prostě odkopírova, okopírováno eh, například od Monsanta. A když se podíváme tedy v případě eh, toho Monsanta, tak tam jsou skutečně argumenty, které eh, z vědeckého hlediska jsou naprosto nesmysly v podstatě věda eh, to musí být mínění expertů, třeba a v případě rizika je to a jak. Eh, pokud se tvrdí něco jiného, že eh, vědci, to znamená chemický průmysl, Monsanto, tak to jsou ti vědci, a kritici, to je prostě jakási, jakési emocionální hnutí. Já eh, jsem už opravdu mnoho let eh, činný v této organizaci a musím říci, že eh, v žádosti o schválení glyfosátu neexistují skutečně vědecké podklady pro to, aby bylo možné prodloužit používání glyfosátu v EU. Děkuji. Nyní dávám slovo panu Ladislavu Mikovi z DG Sante na pět minut. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi zareagovat za těch, během těch pěti minut. Za prvé, nebudu se vyjadřovat opakovaně k, tedy k těm věcem, na které už odpověděl kolega. Tady hovoříme o celém procesu, o tedy problematice transparentnosti toho, jak jsou prováděny studie a tak dále. To jsou tedy eh, jak se ty obecnější informace samozřejmě je také velmi důležité pro komisi. Tyto záležitosti jsme hodnotili už ve chvíli, kdy jsme tedy eh, schvalovali současnou verzi legislativy, považovali jsme to navíc za tedy určitý milník v dalším vývoji. Když jsme zavedli to důkazní břemeno, které tedy leží na podniku, které, který pesticidy eh, vyrábí. A jistě to mělo své dobré důvody, proč jsme tady postupovali tímto způsobem a proč to tehdy schválil i parlament jakožto kolegislátor. Musím říci, že také jde tedy o daleko širší problém. Nejde jen o pesticidy, ale také o léčiva a o další produkty. Nyní tedy, když příslušný podnik žádá o obnovení nebo schválení, musí tedy předložit mandatorní studie, vypracované v souladu s mezinárodními normami a také ověřenými laboratorními postupy, to znamená, je třeba dodržet určité protokoly, a které jsou schválené na úrovni OECD a podobně. Já tím chci tedy říci, že my jsme se těmito problémy již zabývali a vycházeli jsme z předpokladu, že například tam, kde jde o provádění laboratorních testů, eh, je možné, že tedy eh, není možné, aby ty testy tedy jaksi byly ovlivněny tak, aby hrály do ruky zadavateli a všechny akreditované laboratoře jsou velmi opatrné na to, aby se neodchýlili od řádných postupů. Krom toho jsme také tedy chtěli používat zdroje, tak, takzvané otevřené zdroje vědecké literatury, tedy ty již publikované studie. To je totiž něco, co je vlastně vždycky k dispozici. Jsou to studie, které si již odvětví nechalo vypracovat A také tam tedy platí ten požadavek dopracovat studie u záležitostí, které možná tyto průzkumy neřeší. Já bych také rád řekla, že ve chvíli, kdy hovoříme o transparentnosti informací, jak víte, v tomto konkrétním případě Vycházíme z řádného postupu, to také znamená, že EFSA zveřejní výsledky studií, vyhodnocení a podkladové dokumentace, která vedla ke schválení aktivní látky. To tedy EFSA musí zveřejnit a je to vlastně nedílnou součástí i na úrovni EKA. CA. Víte, že se také vedla diskuze o tom, jestli je možné sdílet takzvaná syrová data, raw data. EFSA, tedy o to požádali europoslanci a EFSA, tedy vyčlenila čítárnu, ve které přístup k těmto datům byl, ale tady jde asi spíš tedy o více systémovou transparentnost. Také bych rád řekl, že tyto záležitosti nejsou ničím novým. Komise si jich je už dlouho vědoma, jsou předmětem diskuze, byly již předmětem naší diskuze při revizi balíčku potravinářské legislativy a samozřejmě tedy komise v tomto ohledu rozhodně nic nezanedbala. Hledáme způsoby, jak ještě zvýšit transparentnost a také spolupracujeme tedy s těmi takzvanými vlastníky informací, kde nám o to, aby ti to byly proaktivní a tím jsem, myslím, odpověděl i na otázku, jak dlouho ještě potrvá tato situace, kdy informace nejsou transparentní. Já na to mohu říci, že tedy hodláme analyzovat všechny možnosti a také konzultovat potenciální výstupy. Ve chvíli, kdy hovoříte o tom, že bychom se neměli spoléhat na eh, poznatky, které ve své žádosti o povolení uvádí výrobce, tady chci odpovědět, že tedy k tomu konfliktu zájmu dochází jen v malém počtu případů. Více než 95 vědeckých studií nebylo považováno za kontroverzní. A navíc studie, které jsou napojené na schválení, na povolení v systému, jsou v objemu zhruba 20 tisíc studií za rok. Já tedy to číslo uvádím proto, abyste si udělali představu, o jak obrovský objem práce jde. To jsou tedy záležitosti, které je rozhodně třeba zohlednit. Nejde jenom o náklady, ale také o spolehlivost. A e, z těchto informací je jasné, že se můžím, že tedy je třeba zvážit různé varianty řešení eh, toho, jak zlepšit způsob, jakým jsou využívány studie, které jsou překládány k žádosti o povolení. Ten proces je možné zlepšit také tím, že například budeme provádět audity ze strany příslušných orgánů a institucí či by také měla e, existovat možnost požádat o vypracování nezávislé studie, zvláště pokud jde o ty body, které jsou kontroverzní. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Borčo, jestli chce odpovědět. Na jednu minutu. Děkuji. Jedna minuta. Nejprve Chci vyjádřit velkou radost z toho, že komise řeší toto téma transparentně, nebo alespoň hodlá. A další důležitý bod, ten princip, kdy výrobce musí prokazovat, že jeho produkt je bezpečný. Tady, tady ten návrh na, z naší strany, jak změnit proces schvalování, nic nemění na pozici, výrobce. Výrobce například tedy uvede, že potřebuje určitý typ studie pro to, aby mohl doložit podklady a s tím se pak obrátí na příslušné orgány, které například doporučí určitou akreditovanou laboratoř. A tím by se problém odstranil. A pak mám otázku na komici. 75 studií o, tok, o genotoxicitě, tedy ta vědecká literatura, uvádí, že eh, existují tyto nebezpečné účinky, jenom 25 tedy eh, studií uvádí, že takovéto účinky neexistují, ale eh, podíváte-li se na výčet studií, které předkládá výrobce, je to přesně opačně. Pouze v 2% studií je doložen škodlivý účinek. A teď je tedy otázka, zdali se opravdu spolehat na eh, takové studie, které jsou v podstatě jednostrané, které jsou vypracovány na základě zadání Monsanto a které neobsahují vůbec žádné kritické připomínky. Tohle bychom také měli řešit, jinak já se vlastně už vůbec nevyznám v tom, jak to chodí. Ano, dobře, takže tím jsme skončili debatu k druhému panelu a přecházíme k poslednímu tématu. Jsou evropské cíle pro snižování pesticidů a tento cíl nám představí za občanský výbor paní Angelike Krešemachu. Máte slovo paní Angeliky Lisimachu. Pět minut. Pět. Už pět. No, je patnáct. Ale začneme pěti. Present your... Abyste mohla prezentovat tento váš cíl. Thank you very much. Děkuji. Já eh, vám eh, předložím tento třetí cíl, což jsou, eh, což jsou cíle snižování do budoucna. Naše společnost závisí na pesticidech, takže každý rok 400 tisíc tun aktivních látek se dostává do životního prostředí. Toto množství se musí snížit. Používání těchto chemikálií roste. A to je neudržitelné. Pesticidy jsou biologicky aktivní látky a způsobují toxicitu eh, Mm, u živých organismů, ale také samozřejmě nejenom u těch škůdců, ale i u dalších ptáků, eh, malých savců a tak dále, tedy i, mm, což platí i pro eh, hospodářská zvířata a lidi. Ale i přesto všechno tisíce tun mm, se nadále používá, což ohrožuje zdraví lidí a životní prostředí. Ano, takže zde to má pro, pro, problémy s, s plodností, s kognitivními schopnostmi a podobně u lidí, kteří eh, tady žijí poblíž eh, u zemědělcových svých rodin a i ekologické zdroje jsou dostčeny 42 a e, vodních ekosystémů trpí právě větší a větší toxicitou. Jak vidíte na mapě, tak mm, tyto oblasti, které trpí a ekosystémy jsou ohroženy. Nedávná studie ukazuje, že 75 mm, biomasy e, e, also have a long-term impact. Eh, eh, eh, pesticidy mají negativní dopad na zemědělství, ničí služby ekosystému jako plodnost půdy, jako i otázku opilování či mm, přírodní predátory, ale fakt je takový, že jsme více a více závislí na pesticidech rozhodnutí eh, eh, ukončit tyto praktiky, to není nic nového, protože již evropské instituce, Evropský parlament, komise i rada již přijali směrnici o udržitelném používání pesticidů, která apeluje na členské státy, aby chemické pesticidy se použily eh, jako poslední možné řešení, jako prostředek ultima ratio. A aby eh, eh, ty jejich manažerské eh, plány vedly k eliminaci pesticidů, aby používali alternativní metody jako alternování plodin na polích a podobně. A pesticidy by se měly používat, když selhají všechny ostatní alternativy. Ale nedávná zpráva nám ukazuje, že Mm, tato směrnice není implementována v EU, jak by měla. Jenom šest států si stanovilo jasné eh, cíle, i když existují jiné alternativy, mm, abychom eh, tedy eh, proto, aby se toto vyřešilo, je třeba stanovit závazné cíle na evropské úrovni. Pesticidy se nebudou smět používat tam, kde existují alternativní způsoby a nemluvě o tom, že se nesmí používat eh, na veřejných zelených prostranstvích. Je třeba specificky chránit ekosystémy a vodní toky. Tyto dlouhodobé cíle snižování jsou nezbytné spolu s těmi alternativami. A to se nestane, pokud eh, se nebudou angažovat v tomto i zemědělci. Nejenom jim poskytovat finanční motivaci, ale i osvětu u nich dělat, eh, aby věděli tedy, jaké typy, specifické typy plodin, kde pěstovat. A aby šli alternativními cestami. Nejenom, aby pěstovali to, co zrovna je zajímá. Je třeba tedy změnit postupy, praktiky. To je ta cesta na ochranu našich budoucích zdrojů a životního prostředí. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Nyní členové Evropského parlamentu, kteří se chtějí vyjádřit. Jako první paní Gardini. Děkuji, paní předsedkyně. Všechno je v pořádku, všech, souhlasíme, všichni souhlasíme s principy, ano, ale když jsem slyšela tady hovořit o zemědělství tímto způsobem, tak já myslím, že tady v podstatě to jako by bylo nějaké země, zemědělství, které ještě neexistuje. Když já se scházím se zemědělci, no tak eh, to je velice moderní zemědělství, které máme, precizní zemědělství, stroje, které e, jsou schopny e, jezdit sami bez řidiče, máme satelity, které nám říkají, co kde používat, máme integrované systémy a pesticidy to je v podstatě poslední Eh, eh, způsob, který lze použít, eh, když ta situace skutečně si to vyžaduje a může se to používat pouze tam, kde je to jediná možná cesta, když neexistuje nic jiného efektivnějšího. A takže to vy... já tady vidím, že to naše zemědělství jako z doby kamene téměř. A, e, takže protože já, když navštěvuji zemědělské podniky, hospodářství, tak vidím, že to je moderní všechno. A i my samozřejmě bereme léky, i my bereme eh, chemikálie. A to tež platí pro rostliny. Když rostlina je nemocná, je třeba ji léčit. A mm, takže eh, eh, máme zde tedy nevylečitelné choroby a tam je třeba používat Eh, mm, eh, tyto výrobky, které zabrání šíření. Je třeba si udělat takovou bilanci a není možné mít nějaké svévolně stanovené cíle. Cíle musí být eh, výstupem nějaké rovnováhy, rovnováhy ano, samozřejmě je třeba stimulovat, motivovat, ale je třeba nalézt rovnováhy a být objektivní. Takže je třeba nalézt rovnováhu a já se ptám, když nám říkáte, že je třeba nalézt jiné alternativní věci. Ano, takže my již máme přece nejvíce přísné cíle z celého světa, nejpřísnější. Máme nejpřísnější pravidla, tak co je třeba ještě udělat? A jaké zemědělství chcete mít? Nějaké elitářské zemědělství pro ty bohaté a ten normální eh, spotřebitel si nebude moci koupit tu produkci? Děkuji paní Gutelante. Děkuji, paní předsedkyně ECA. by měla vzít eh, v úvahu přání občanů, totiž povolit jen eh, bezpečné produkty a pokud jsou pochyby o mm, dopadu na lidské zdraví nebo životní prostředí, pak od nás jako od politiků není zodpovědné povolit další užívání těchto látek. Navíc tady eh, vlastně vidíme určitý strukturální problém, protože Evropa nedělá dost pro to, abychom propagovali a opravdu v praxi používali udržitelnější metody v zemědělství. Proto mám několik otázek na vás. Pane komisaři, za prvé, víme, že celá řada zemědělců používá pesticidy preventivně a nepoužívá jiné alternativní metody ošetření. Nejde jen o to, že zemědělci tedy eh, se starají jen o úrodu, ale eh, má to také negativní dopady na životní prostředí, na farmáře, kteří používají tyto látky i na spotřebitele, kteří jsou jejich účincí, účinkům vystaveni. Čili tady potřebujeme změnit pravidla pro užití pesticidů a mě by zajímalo, co komise v tomto ohledu chce dělat. Za druhé, některé členské státy již přijaly opatření, eh, které zakazují použití pesticidů ve veřejných prostorách, jako jsou eh, parky, přírodní rezervace, dětská hřiště kolem škol a podobně. To znamená, že už teď jsou členské státy, které jsou daleko důraznější tam, kde jde ochra- o ochranu jejich občanů. A to je něco, co by měl prosazovat i parlament, pokud je o užití glyfosátu. glyfosátu. Pak jsou však i ti, kteří takováhle opatření nepřijímaví. a proto potřebujeme evropské řešení. A mě by tedy zajímalo, pane komisaři, proč takovéhle řešení pokulhává, proč nechcete přijít s závazným zákazem užití. Za třetí, jediná zpráva komise na téma eh, trvale udržitelného užití pesticidů ukazuje, že tedy eh, většina členských států zaostává v implementaci příslušné směrnice v praxi. Tato směrnice o trvale užitelném užití měla být implementována do konce roku 2012, teď máme rok 2017 a zpráva komise k této věci říká, že komise zahájí řízení pro porušení v této věci. Čili co můžeme čekat? Jaký bude výsledek těchto řízení? Děkuji. Děkuji a paní McIntyre. Děkuji. Já dostávám čím dál tím víc dopisů od svých voličů, kteří jsou zároveň zemědělci, takový typický příklad toho dopisu říká, já jsem zaskočen tím, jak výběrově jsou užívány výsledky vědeckých studií, jak jsou zkreslovány. Proto je třeba tedy jasně říct veřejnosti, že glyfosáty jsou bezpečné už 40 let a budou bezpečné i nadále. Stovky srovnávacích studií toto tvrzení podporují. A přitom na začátku tohoto měsíce byla zveřejněna další dlouhodobá nezávislá studie našeho Národního institutu pro výzkum rakoviny, která říká, že se nepodařilo prokázat karcinogenní účinky glyfosátu. Já mám tedy problém s tímto tématem. Nechápu, proč by bychom měli a tyto cíle zavádět jako povinné. Cíle mi nevadí. A já si myslím, že žádný zemědělec nebude utrácet zbytečně za chemikálie. Čili ty cíle, které bychom měli podpořit, jsou cíle zaměřené na výzkum nových eh, metod eh, v zemědělství, například nových metod obdělávání a ochrany půdy. Protože celá řada zemědělců se skutečně snaží posílit organickou složku v půdě tím, že sází určité doplňkové plodiny to vede k snížení emisí CO2, snížení plítvání vodou a také zabraňuje erozi půdy. K tomu však je třeba glyfosát a pokud nebude k dispozici, tak se farmáři vrátí k mechanickým metodám obdělávání, což si vyžádá větší spotřebu pohoných hmot, tím pádem větší objem emisí CO2 a bude to mít samozřejmě nepříznivý dopad na všechny organismy, ať už rostlinné či živočišné. Je tedy třeba se zamyslet nad tím, o co nám opravdu jde. Nám jde o ochranu půdy a o lepší metody zemědělství. Děkuji. Pan Gilbranden, děkuji, paní předsedkyně. Na začátek chci poděkovat zástupcům této občanské iniciativy. Já si myslím, že bychom na to neměli zapomínat. Dnes opět vidíme, jak polarizovaná a emocionální tato debata je. Na jedné straně tedy říkáme, že pokud zakážeme glyfosáty, tak je konec se zemědělstvím a produkcí potravin. Druhá strana říká, že pokud je nezakážeme, bude konec světa. No já myslím, že je třeba najít i nějaké vyváženější stanovisko, protože to, co vidíme, jsou stále rostoucí, je tedy stále větší počet problémů, které vznikají v důsledku stále většího objemu nasazovaných pesticidů. 400 milionů kilogramů pesticidů, což jsme, to je údaj, který jsme viděli v této prezentaci. To je tedy opravdu uh, obrovské číslo. Navíc zemědělská půda je již nasycena glyfosáty a dopad především na hmyzí společenství je evidentní a závažný. Já si myslím, že jsme vůbec nehodnotili kumulativní účinky užití pesticidů. My posuzujeme ty případy jednotlivé, bavíme se o tom, jestli je to karcinogenní nebo ne, ale vůbec nehovoříme o kumulativním účinku, o dopadu na biodiverzitu a životní prostředí obecně. A to je chyba z mého pohledu. A proto mám otázku na komisi. Nebylo by lepší eh, tedy zaujmout širší přístup? širší pohled, širší perspektivu. A konečně, myslím si, že zemědělství bez použití chemikálií by bylo prospěšné pro nás, pro všechny. Takže otázka nezní, zdali zakázat glyfosáty, ale spíš, jak přejít co nejrychleji k zemědělství, které používá co nejméně chemikálií v Evropě. Což je taková skvělá výzva pro komisi přijít s řešením, které neohrozí dosavadní zemědělskou produkci, bude však příznivé pro životní prostředí a zdraví veřejnosti. Děkuji a nyní pan Linz. Děkuji. Já se chci vrátit zpátky k tomu úvodnímu vystoupení na začátku tohoto kola debaty. Mně to připadalo zjednodušující, ať už tedy ten popis problému, tak návrh řešení. A zrovna tak se mi nelíbí snaha eh, tedy vše svádět na intenzivní metody obdělávání půdy. Já si myslím, že je důležité tento problém proskoumat do větší hloubky, důkladněji. A pokud tedy v, herbicid, v herbicidech je jakožto hlavní látka používán glyfosát, je třeba také jasně říci, že tedy glyfosáty nepoužívají jenom zemědělci, ale například tedy v mé zemi to rozsáhle používá zpráva železnic, která tak potlačuje plevel mezi kolejemi. A zrovna tak jsou tedy herbicidy používány na veřejných prostranstvích lidé je používají ve svých soukromých zahradách, aniž bychom věděli přesně, jaké to má účinky. To znamená, Najdou se i další oblasti, kde bychom se měli snažit o výrazné snížení jejich užití a přímý zákaz například eh, na dětských hřištích Čili je třeba se tak trochu rozhlédnout a rozmyslet si, kde je již teď možné užití snižovat, žádat zákaz a podobně. Například v naší spolkové eh, zemi jsme vydali eh, v loňském roce zhruba o 100 milionů méně na herbicidy v porovnání s předchozím rokem. A to, myslím, samo o sobě postačuje. Není třeba tedy přijít s nějakým paušálním evropským cílem snižování užití. Děkuji. A já tak vás vítám v našem výboru. Eh, já se shoduji eh, s občany, kteří mají obavy z masivního používání pesticidů je to výzva, abychom jejich množství zredukovali a časem možná zcela eliminovali, anebo aspoň způsobili to, že pesticidy budou používány eh, způsobem, který je udržitelný. Stále se totiž eh, používají zbytečně. Eh, já jsem Eh, také byl celkem proti zbytečnému používání glyfosátu. Já tady mám eh, dokument komise z eh, října o akčních plánech členských zemí a postupu a respektive pokroku v oblasti užitelného používání pesticidů. Ze všeho toho vyplývá, že máme před ještě dlouhou cestu musíme říci, že boj proti škůdcům eh, je třeba nedostatečně ošetřen v cílech mnohých členských eh, zemí. Tam chybí třeba kvantitativní eh, cíle a podobně. A nyní se zde volá o závazném, závazných evropských cílech pro snížení množství těchto pesticidů. Já si myslím, že to znamená eh, lepší uplatňování legislativy na úrovni členských zemí. Mám tedy otázku, jak hodnotíte zprávu komise k používání pesticidů? Jaké jsou zde podle vás možnosti eh, pro maximální použití dalších instrumentů a co si myslíte mm, například o webových stránkách komise, které byly za tím účelem zřízeny. Závěrem chci říci, že moje členská země, tedy eh, Vlámský region, máme už eh, mm, rok či dva eh, zákaz používání pesticidů pro veřejné orgány a tady je třeba jít ještě dále. A pak tady mám ještě další bod. <clears throat> Samozřejmě to souvisí s zemědělskou politikou, ale řečník je přerušen. Pan Morčelesi. Děkuji. Za prvé chci poděkovat za všem, mm, tedy za tuto iniciativu, že jste svolili tuto iniciativu a i milion 300 eh, tisíc lidí to podepsali, takže mm, i vzhledem ke eh, skandálům, eh, se, mm, takže mm, zde je třeba souhlasit vůbec s tím návrhem, tedy eliminovat glyfosát. A zde i my máme zde Evropský soudní dvor a jeho judikát, který odsoudil Eh, nedostatečný přístup eh, k dokumentům. Zde my v Evropském parlamentu tady hovoříme o alternativách a eh, jde o alternativy pro zemědělství, které bude chránit zdraví lidí, biodiverzitu, půdu, ale i zvířata. A zde hm, my hm, hovoříme o modelu, o modelu, hm, a, protože Eh, to, co teď máme, to škodí eh, životním prostředí a zdraví lidí. Proto musíme mít agroekologický model, eh, tuto cestu, na, na které musíme pracovat. Tady jsme slyšeli nechemické, biologické, mechanické alternativy, používání tedy různých dalších živočišných druhů které takto budou působit. A je třeba dělat osvětu u zemědělců a vyměňovat si s nimi zkušenosti. Proto potřebujeme politiku, která bude systematická, koherentní s naší politikou biodiverzity a s naší politikou eh, změn klimatu a eh, tedy ochranou půdy. Proto je, pane komisaři, zásadní, abychom také i měli nástroje ve společné zemědělské politice, abychom mohli financovat tento přechod a eh, máme zde ten pilíř eh, rozvoje venkova. A zde Evropská komise by měla hm, pracovat pro agroekologický model. A já se chci zeptat, co si o tom myslí Evropská komise o tomto tématu. To znamená, máme abychom šli k agroekologickému modelu, opustili ten agroprůmyslový model. A zde máme hm, ty eh, E, tyto signatáře, občany, kteří jsou pro globálně agroekologický model na místo agroprůmyslového. Pan Jár, děkuji. Děkuji vám. Ano, já bych e, e, také byl pro slogán Musíme spolu mluvit, poněvadž ve společnosti nám jak se chybí tento dialog neexistují žádné radikální řešení eh, pro přírodu a eh, podobně, čili myslím si, že eh, zemědělství bez chemie, tak já myslím, že tady je třeba se zamyslet také nad anorganickou chemií, kde se často stimulují různé procesy a ani ono to biozemědělství není úplně bez chemie Čili máte tady různá hnojiva pro, eh, já nevím, rostliny a podobně. Já mám tyto otázky. Když se tady říká, eh, že bychom chtěli mít eh, povolení, které by bylo časově omezené, mě, mě, mě by zajímalo, eh, eh, jak si to představujeme a z jakých podmínek by třeba dočasný zákaz eh, měl být znovu zrušen. A dále celoevropský zákaz nevedl by možná k deformaci konkurence. A třetí otázka, Eh, nemusíte eh, být eh, příznivcem genetické techniky, ale když chcete tedy být proti chemii, tak jako, jak by to věda měla stanovit ty cíle? Jinak pokud se týče glyfosátu, to je čtvrtá otázka, Eh, eh, glyfosát se eh, například také nachází v červeném masu, které bylo kouřově vyuzeno, vyuzeno teda kouřem, a v dalších věcech. Takže jak chcete řešit tady tuto z glyfosátu? Děkuji a ještě pan Ausling jako poslední. Ano, Eh, eh, pane eh, Jare, ano, genetická technika ta vede ještě k silnějšímu použití chemie, to vidíme ve Spojených státech, které jsou popředu, takže skutečně genetické inženýrství není odpověď. No, buďme upřímní, glyfosát, když hovoříte se zemědělci, oni vám jasně řeknou, že Eh, to prostě moc nestojí, eh, ušetří vám to čas a zhruba 100 euro na hektar. Eh, čili já bych řekl, že bez glyfosátu si zemědělství teď nedovedeme představit. No a, a zavedení tedy moderního zemědělství, k tomu patří také letecká doprava a Eh, teď eh, vlastně zjišťujeme, že to prostě je špatně. Eh, také máme studie, které ukazují, že 20, možná i 40 chemických prostředků používaných v zemědělství se používá celkem zbytečně. No, takže nevím. Také eh, komise na další stranu eh, žádným způsobem neomezuje použití eh, glyfosátu v tom nejnovějším povolení, ale tady skutečně je možné se bez něj no, obejít, třeba tím, jak se střídají rostliny na pozemku. A taky nevím, proč se Eh, v tom návrhu komise vůbec nezmiňuje eh, zmenšování biodiverzity. Eh, samozřejmě, že biodiverzita a zemědělství jsou propojené otázky a je třeba to vážně debatovat. A pak tady mám ještě jednu otázku na komisi a možná i na tu občanskou iniciativu. Je možné komisi nebo Evropu vydírat? Tady se říká, tady bychom eh, mohli mít eh, žaloby od výrobců glyfosátu. <clears throat> Ale eh, my skutečně máme svou svobodu a my prostě určité druhých chemických látek na polích nechceme, takže nenechme se nikým vydírat. Děkuji. Tím jsme uzavřeli otázky poslanců a nyní dávám slovo paní Lisimau na 15 minut, aby reagovala na to, co bylo řečeno. Yes. Um, it's very sad. Je eh, smutné, že členské země neberou vážně směrnici o udržitelném použití. Proto tedy eh, navrhujeme povinné cíle pro celou EU. Pouze pět členských zemí ve svých národních ačních plánech eh, mají konkrétní měřitelné cíle k dosahování tohoto cíle. My chceme, aby to všem učinilo 28 členských zemí a Eh, domníváme se, že zde svou roli může sehrát Evropská komise. Eh, dále někteří eh, to zmínili. My samozřejmě chceme, aby ekologické zemědělství převládlo. Víme, že ne všichni farmáři mohou být biozemědělci, ale my také máme zdroje pro to, abychom jim pomohli v tomto přechodu. Není to žádný zázrak, je to možné, ale je třeba použít kombinaci mnohých technik, mnohých metod, aby se to uskutečnilo. A samozřejmě je tady třeba vůle na straně farmářů a politiků. To je rozhodnutí, které jednoho dne bude muset učinit. Může to být třeba eh, dnes, nebo, když, nebo až bude mít eh, ještě větší rizika. Eh, pokud se týče nebezpečnosti pesticidů, tak eh, ve studii German Forests eh, se dává do souvislosti použití chemikálií a také změn klimatu. Skutečně ve vodě máme znečištění vod. Další studie říkají, že predikce eh, těch látek ve vodách je eh, podceňována. A eh, to eh, máme zde i rámcovou směrnici pro vody, vodu o pitn, eh, směrnici o pitné vodě, máme, přece regulaci máme a jen třeba jenom ty předpisy implementovat tak, aby tato opatření eh, reálně chránila životní prostředí. A musíme samozřejmě mluvit se zemědělci A musíme mluvit s nimi o glyfosátu a známe jich hodně, kteří nepoužívají glyfosát. Já chápu, že je to těžké, poněvadž tito zemědělci musí střídat plodiny, musí používat alternativní metody a hm, oni začali takto a trvalo je to Trvalo jim to, bylo to třeba těžké to přechodné období, ale udělali to, podařilo se jim to, tak nechápu, proč se to nemůže podařit ostatním. Když máte eh, samozřejmě 2000 hektarů, eh, eh, hektarů s, s plevelem, tak těžko se vám to podaří, ale na menších ano. A můžete používat nové technologie. Takže přece Eh, samozřejmě eh, chápu, že můžeme používat nové technologie, třeba můžeme monitorovat škůdce, máme GPSky a podobně, můžeme eh, pracovat s těmi škůdci, třeba ti škůdci nejsou zrovna tak špatní, jak se myslí a možná bude levnější, když tam nebudeme polívat pole chemikáliemi. Třeba můžeme zaměstnat pracovní sílu, ano, takže tady jsou cesty do budoucna. Man. Uh, Pokud se týče udržitelného, eh, tedy směrnice o udržitelném využití pesticidů, proč členské země eh, nenaplňují ochranu a vodních ekosystémů? Když se podíváme na vodní plochy, eh, i zde nacházíme vysoké úrovně pesticidů. Mnohé členské země mají taková nárazníková pásma, ale mnohé je nemají. Takže tyto cíle se nedodržují. A jak je to možné? Směrnice se nedodržuje. Hovoříme-li o těch redučních cílech. Například ve Francii bylo řečeno, že bude 50, 25% do roku 20 a 50 do roku 2025. Proč nepovzbuzujeme další země, aby se zachovaly stejně? Jediný úspěch této směrnice spočívá v tom, že už nemáme postřikování až na výjimky. Můžeme, můžeme hovořit o tom, že je to úspěch, že už se nesmí postřikovat z letadel. A co ty další principy směrnice o udržitelném používání? Jak si komise myslí, že se toto bude naplňovat bez vyvinutí nějakého tlaku? V roce 2018 eh, by měly být, měly být eh, zveřejněny cíle členských zemí a zatím je, čekáme na cíle od dalších 23 zemí. Takže možná by to chtělo dát nějaké přísnější cíle. A já si myslím, že ostatní otázky byly směrovány na pana komisaře. Okay. Thank you very much. Eh, dobře, děkuji vám. A nyní má slovo komise. Paní Paula Kolombo, mm, ředitelka pro analýzy eh, zdraví potravin. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Jak už tady některá, několikrát zaznělo, Udržitelné používání pesticidů, tak je stanoveno ve směrnici, je důležité. Je to důležitý cíl eh, pro důležitý nástroj na cestě ke snižování nebezpečných eh, pesticidů v našem životním prostředí. Od členských zemí se ve směrnici žádám, aby v národních plánech popsali, jakým způsobem tuto směrnici chtějí naplňovat jejich národní plány, by měly obsahovat kvantitativní cíle a časový průběh, tak aby bylo dobré, aby bylo možné toto měřit. Komise v nedávné době zveřejnila zprávu, kde je třeba eh, říci, že vychází z analýzy z těchto 28 národních plánů, ale vychází také z našich auditů. To znamená, že zde máme opravdu eh, rozsáhlý a přehledný obrázek toho, jak to vypadá v praxi členských zemí, ne pouze na papíře. Eh, komise eh, těmi výsledky není příliš spokojená a domnívá se, že je to dosud poměrně slušná přehlídka nevyužitých příležitostí. A my to otevřeně říkáme a rozvádíme to do detailů pro jednotlivé členské země, konstatujeme slabiny jejich eh, plánů a eh, konstatujeme, mm, jaká jsou naše očekávání pro ten příští akční plán. Existují eh, dva problémy, kde si myslíme, že členské země neplní to, co by měly. Za prvé jde o nedostatečné stanovení cílů pro snižování rizik. De facto eh, setkali jsme se s pěti dobrými příklady, to není moc vysoký počet členských zemí. A Eh, například eh, iniciativa tady zmínila, že Francie si stanovila cíle pro eh, snižování množství pesticidů, které se budou používat. A mm, do podobného přístupu se pustilo Dánsko, ale došlo k tomu, že tento přístup je přehodnocován poněvadž hovoří se o objemech pesticidů a e, to necharakterizuje dostatečně e, to snižování používání e, pesticidů. Takže členské země uvažují o jiných cílech. A další zdroj naší nespokojenosti s přístupem členských zemí je způsob implementace eh, to Integrated Base Management. Toto by měl být základ, eh, jak eh, budeme zavádět do zemědělství udržitelnost a alternativní přístupy. No a mm, ta aktivita je zde nízká poněvadž se eh, de facto eh, příliš nekontroluje ten eh, integrovaný přístup k řízení výskytu škůdců. Tady české země musí prostě dělat víc. Pak další komentáře se týkaly komise, a sice jak komise chce dosáhnout lepšího plnění této směrnice stran členských zemí, tak především my chceme vyhodnotit budoucí národní akční plány, aby eh, se identifikovaly nedostatky a pracovalo se na něch. No a samozřejmě budeme nadále provádět monitorování. v letech 2017 a 2018 proběhne eh, řada auditů, které budou pověř, prověřovat eh, plnění směrnice. Také si přejeme podporovat členské země tím, že se budou vyměňovat osvědčené postupy. Eh, už tady byly zmíněny naše nové webové stránky, kde právě jsou zveřejňovány ony Eh, osvědčené postupy. Ano, děkuji vám. Eh, možná ještě jedna minuta na poslední reakci ze strany iniciativy. Ano. Já si eh, rovněž vzpomínám, že se zde říká, že členské země by měly eh, kontrolovat eh, to, eh, jak třeba fungují, funguje to postřikovací zařízení a to se nám to nepřipadá jako velký úspěch. Eh, dále je to otázka monitoringu. Já jsem tady prezentovala určitá data o toxicitě prostředí, ale my těch dat potřebujeme víc. Musíme znát eh, důkladně, jaký je dopad pesticidů na životní prostředí. Z nedávné studie se ukazuje, že 45 půdy v Evropě obsahuje pesticidy, ale co jezera, co vodní toky, co parky. Já myslím, že tady bychom skutečně potřebovali ještě další monitoring, nejenom ze zemědělství, ale také z veřejných ploch. Děkuji vám. Tím končí naše třetí kolo a e, je čas na závěrečné poznámky. Pane komisaři, je to na vás. No, very much. Uh, Thank you very much indeed. And, you know, it's, time to commission to listen to you because you know it's, it's very important. One. Ano, e, myslím, že je e, čas, e, abychom tedy naslouchali. A samozřejmě my jsme velice pozorně naslouchali v této debatě zástupcům Evropské iniciativě eh, k glufosátu a samozřejmě také o bylo to celé o pesticidech. Jde tedy o eh, zdokonalení způsobu sledování pesticidů a posuzování rizik. Také eh, tady zazněly obavy o tom, jak se využívají a kontrolují pesticidy. Samozřejmě je to citlivá otázka, sehrávají tady silnou roli emoce. To skutečně je tak. Eh, komise se snaží eh, legitimně a co nejúštečnějším způsobem odpovídat na eh, tyto otázky. My si dneska odnášíme mnoho podnětů a já děkuji všem účastníkům za opravdu cenné příspěvky. Já tedy eh, věřím, eh, že eh, vzájemné porozumění opravdu může přispět k tomu, abychom potom lépe definovali budoucí podobu zemědělské politiky. Komise bude provádat, provádět reflexy všech těch eh, důležitých bodů, které zde zazněly a následně odpoví formou sdělení eh, spod, eh, organizátorům této iniciativy. Já tedy dnes zase nemohu dát podrobnější odpověď, poněvadž Eh, to by bylo příliš unáhlené. My tedy opravdu eh, toto projednáme a, a sdělíme nebo zveřejníme své eh, sdělení. Děkuji vám. Děkuji. Nyní je na řadě pan Kristof Bauc, zástupce občanského výboru. <clears throat> Máte pět minut. Ano, děkuji. Milion třista tisíc lidí podepsal naše Evropskou občanskou iniciativu. Eh, já myslím, že můžeme s jistotou říci, velká většina eh, evropských občanů, a tady se opírám o naše průzkumy, eh, stojí za naší iniciativou o zákazu glyfosátu. jsme spojeni v našich obavách. Máme zde jakési nebezpečí, že možná také VHO eh, se domnívá, že glyfosát má karcinogenní účinky a my se obáváme toho, eh, do jaké míry může glyfosát eh, škodit mikroorganismům v půdě i v našem zažívacím traktu. Glyfosát pravděpodobně spolupůsobí při vymírání hmyzích druhů. V posledních týdnech se ukázalo, že de facto eh, biomasa, tedy objem biomasy polétavého hmyzu eh, se zmenšil o nějakých 67% a mm, možná i jinde jsou eh, ta čísla daleko dramatičtější než u nás v Německu. Jako občané v Evropě máme obavy, ale také jsme rozhodčeni tím, eh, jak, v jaké míře Monsanto ovlivňuje eh, vyhodnocování ze strany EFSA, EJA a také v Německu Spolkový institut pro mm, vyhodnocování rizik. A na základě toho, co e, vyšlo na jevo, tak e, tady e, se obáváme, že i v jiných případech se mohlo postupovat podobně. Koncern Monsanto navíc v obrovském rozsahu mlží, tají studie, Eh, naopak byly vydávány studie eh, podepsané eh, také vědci, kteří de facto s nimi nemají nic společného. Také jsme analyzovali plagiáty, kde skutečně v takzvaných vědeckých zprávách se vyskytují prostě skopírované pasáže z textu vyprodukovaný Monsantem. My jsme skutečně rozhořčeni a teď navíc čelíme možnosti, že Monsanto se bude soudit a žádat odškodnění. Máme tady obavy, ale na druhé straně jsme přesvědčení Evropané, nejsme euroskeptici, eh, jsme tedy lidé, velká většina z nás, eh, kteří stojí za evropskými institucemi a vědí dobře, že je nutné postupovat společně, pokud e, jde o ochranu zdraví a podobně. Jsou to přeshraniční problémy, takže i ta řešení musí být přeshraniční. A proto e, tito lidé upírají své zraky s nadějí směrem k Bruselu, čekají na to, jak se k věci postaví Evropský parlament. Eh, mnozí čekají na to hlasování o postupném útlumu použití eh, pesticidů v průběhu pěti let. A samozřejmě nás zajímá, k jakému rozhodnutí eh, dospěje komise. Pan komisaři, vy jste v červenci prohlásil, že pro glyfosát budete žádat kvalifikovanou většinu členských zemí. Ta zatím není, nevyšla z hlasování. A tady skutečně je třeba nenechat se zastrašit eh, hrozbami Monsanta o eh, odškodnění, ale eh, skutečně měli byste postupovat sebevědomně, že to 15. prosince, kdy eh, bude rozhodováno. Glyfosát to je takový, takový symbol, symbol toho, jak eh, evropské instituce naslouchají obavám občanů. Já si myslím, že zákazem glyfosátu, reformou vyhodnocovacích postupů pro pesticidy a také s postupným zákazem pesticidů v zemědělství, eh, tak to jsou věci, které nám dávají šanci opět si získat srdce Evropanů. Byl by fatální, kdyby Evropa této šance nevyužila. A my skutečně očekáváme, že v příštích dnech eh, se můžeme dočkat zákazu glyfosátu. Děkuji vám. Of course, please. One sentence only. Sorry, Já se omlouvám, ale vy jste zmínil, že komise jedná v zájmu koncernu Monsanto. Já ale nejsem člověk, který by se nechal do něčeho tlačit. Mě zatkla už KGB, byl jsem ve vězení, bojoval jsem proti totalitnímu režimu v Sovětském svazu a Monsanto mi žádný strach nena, nenažené. Za druhé... My promise was not... Za druhé, Tento návrh neschválila kvalifikovaná většina. Já jsem se to snažil protlačit, ale nešlo to. Ale vy víte, že základním evropským principem je vláda zákona a pořádku. A to také budu tedy nadále prosazovat. So, uh, Takže, vážení kolegové, vážení hosté, chci vám všem poděkovat za účast na tomto slyšení. Zvláště chci poděkovat panu komisaři, členům občanského výboru, členům Evropské komise a Nyní tedy komise formálně zareaguje na tuto iniciativu a to do začátku eh, ledna. Parlament bude nadále monitorovat vývoj situace. abychom procházeli naši ochotu jednat v této věci. A nezapomínejte, že je důležité eh, dosáhnout toho, aby občané věřili eh, hodnocení rizik, výsledkům hodnocení rizik na úrovni Evropské unie. A v tomto ohledu bude parlament nadále sledovat toto téma. Takže děkuji ještě jednou všem účastníkům a přeju pěkný večer.